Tedy v prvé řadě vás všechny vítám. Všem děkuji za to, že se dostavili. Ehm, mám za to, že je čas eh, zahájit naše slyšení, velmi důležité slyšení. které nám umožní důkladně projít téma dětské pornografie, vykořišťování dětí. Já sama řeknu jenom pár slov, protože účel dnešního slyšení je slyšet. Pro nás bude důležité, pozorně naslouchat příspěvkům, které nám přednesou naši hosté. I přesto si myslím, že je důležité, abych zdůraznila, že tu máme u této směrnice tři důležité aspekty. Pro mě má tato směrnice jasné priority. Jednak jde o to, aby sankce byly účinnější, sankce proti těmto zločinům a zločincům, čili jde mi o dále o lepší ochranu a lepší pomoc a podporu obětem e, zneužívání a násilí. A další bod je široce založená strategie, jejímž cílem by měla být prevence. Jde tedy nejen o legislativní činnost, ale také o informování, komunikaci a akci v sociální oblasti. Návrh této směrnice je založen na důležitém poselství Evropského parlamentu. Teprve nedávno, v roce 2009, parlament požadoval od komise rámcové rozhodnutí, změnu rámcového rozhodnutí z roku 2008. Tento návrh obsahuje celou řadu důležitých bodů, uvedu jenom několik z nich. Například pro mě je důležité zavedení takzvaných eh, přitěžujících okolností. Důležitý je také cíl, který spočívá v tom, abychom vyjasnili, co je sexuální turistika. Jedná se o jev, který eh, se stále rozšiřuje. Další cíl je to, abychom bojovali proti pornografii online, protože Právě tady probíhá podrobná diskuze. Já si myslím, že během našeho slyšení bychom tyto věci měli vyjasnit. Další důležitá věc je návrh, aby byla vytvořena skutková podstata trestného činu při grooming, pro grooming. To jsou všechno důležité body, a sem patří také prevence a pomoc a podpora obětem. To už jsem říkala. Problém je často v tom, že nezletilé osoby se stávají oběťmi dvakrát. Jednak jsou oběti násilí, násilných činů, jsou zneužity a pak následně se stanou oběťmi hromadných sdělovacích prostředků, které narušují jejich soukromí, stanou se oběťmi soudních řízení, kde ta zvláštní zranitelnost nezletilých vůbec není zohledněna. Myslím si, že na tom můžeme ještě intenzivně popracovat. Tím bych ukončila svůj úvod a Ráda bych všechny zpravodaje, máme jich tu mnoho, a všechny řečníky bych požádala, aby dodržovali řečnický čas. Budu tlačit na to, abychom dodržovali čas, který máme vymezený. A hned předám slovo paní Kamer Evert, která zastupuje výbor pro kulturu a vzdělání v Evropském parlamentu. je autorkou stanoviska. Prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji především také za to, že dnes v tomto slyšení mohu eh, hovořit za kulturní výbor jako autorka stanoviska a mohu popsat, jakým směrem jdou mé úvahy. Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, dovolte mi, než přejdu k těm základním bodům svého stanoviska, takové tři poznámky na úvod. Rychle jsem pochopila, že je nutné opakovat a zdůrazňovat za prvé, že sexuální zneužívání a násilí na dětech a mladistvích a jejich zobrazování ať reálném nebo virtuálním světě patří k těm nejhorším zločinům, které, kterých se lze na mladých dopustit. Naším cílem musí být ochrana obětí, pro následování pachatelů a to, aby dostali správný trest. Za druhé, výroba, distribuce a využívání znázornění sexuálního násilí a zneužívání na dětech a mladistvích není pokryto svobodou projevu a názoru. A reálný, jak v reálném světě, tak také ve virtuálním světě, to je můj třetí bod, existuje kriminalita. Musíme proti ní bojovat a musíme ji stíhat. Internet není volný prostor, platí tu zásada přiměřenosti použitých prostředků. Vytvoření infrastruktur, cenzury, dohledu, to podle mého názoru je v protikladu. Pokud jde o toto směrnici, tak komise chce bojovat proti sexuálnímu zneužívání, vykořišťování a zobrazování u dětí a mladistvých pod 18 let. Je to jeden z hlavních cílů. Návrh vychází z předpokladu, že trestné činy se v této oblasti budou zvyšovat a že komunikační moderní prostředky zostřují situaci. Je třeba postupovat koherentně. Tento návrh definuje skutkové podstaty, výši trestu, vyšetřování má být usnadněno, tak, aby příslušná místa měla k dispozici potřebné metody a prostředky. Je to otázka dohledu nad telekomunikačním provozem, skryté vyšetřování, dohled eh, nad pohyby na účtech a další finanční záležitosti. Nicméně v tomto návrhu směrnice není uvedeno, že takovýto dohled, takovýto dozor by Eh, vyžadoval v případě podezření soudního souhlasu. Je to otázka sledování telekomunikačního provozu, jako například eh, uchovávání dat, eh, tak jak nedávno rozhodl Spolkový ústavní soud po dobu delší, než je stanovená lhůta v rozporu se zákonem. Aby bylo možné vůbec toto dosáhnout, potřebujeme uh, Eh, ještě další, pokrýt další oblasti, protože eh, myslím si, že zkrátka přichází, alespoň podle našeho výboru, a to současná diskuze ukazovala jasně oblast prevence. Tady eh, je třeba předložit celou řadu návrhů, jak posílit oblast prevence. Důležitá součást podle nás je jasně vytvořená výchova, pokud jde o mediální kompetence. S touto výchovou je třeba začít už v raném dětství. Nejde jenom o techniku, jde spíš o zprostředkování vědomostí, jak se pohybovat a chovat ve společenských sítích, co, jaké informace poskytovat, jaké raději ne. Jde o to, aby se děti a mladiství včas naučili pracovat se šancemi i riziky nových komunikačních technologií tak, aby se sami mohli samostatně a kriticky rozhodnout, co udělají a co ne na internetu. Musíme se pokusit našim dětem vysvětlit, už jsem tady hovořila o groomingu, jak nakládat s internetem a pomoci jim, aby věděli, jak rozlišovat dobré od zlého. I tady platí, že to dítě nevylijeme s vaničkou. Eh, jde o to, aby každý, kdo nějakému dítěti, které upadne na hřiště, pomůže, tak to též platí v oblasti internetu. I tady je třeba najít proporcionalitu a přiměřenost. Podle našeho názoru je důležitá otázka sexuálního vzdělávání nebo výchovy ve školách. Je třeba školy také rodiče Poprvé se setkáváme s rodičovskou generací, která vlastně dokáže těžko odhadnout, co dělají děti na počítači a nemůže na to reagovat vždy. Potřebujeme silnější výměnu informací mezi členskými státy, nemusíme objevovat už to, co bylo vynalozeno, je třeba aplikovat správné modely, učit se od sebe navzájem, zejména v oblasti prevence a bylo by dobré, kdyby komise tady byla zprostředkovatelem a koordinátorem. Zkrátka přichází také u tohoto návrhu spolupráce soudnictví a policie a to v souvislosti s internetem a telekomunikacemi. pravidla můžeme vycházet z toho, že téměř žádný internetový poskytovatel nebude spojován eh, s znázorňováním násilí a sexuálního zneužívání dětí. Přitom je ta část, kterou tam pornografie má značná. Potřebujeme tedy lepší spolupráci policie a soudnictví, potřebujeme ale také mezinárodní dohody, tak abychom mohli bojovat bojovat proti sexuálnímu vykořišťování, sexuálnímu násilí, prostituci mladistvých a dětí na celém světě. Tady podle mého názoru musí EU začít konat a dostat se na úroveň mezinárodních dohod, a to rychle. Tím se dostávám ovšem do oblasti, kde komise přestřeluje cíl protože mazání internetových stránek s sexuálním násilím na mladých komise chce nejen toto, ale chce předepsat také uzavření těchto stránek a já si myslím, že i tady jasně ukázali diskuze, jak se k tomu parlament staví. Podle mého názoru musí platit eh, zásada vymazat místo zablokovat. Pokud jde o znázorňování násilí na nezletilých, je třeba tyto stránky mazat, ty obsahy mazat, nikoliv blokovat, tak, abychom dokázali chytit pachatele a pomoci těm dětem. Blokace těchto stránek, a to dokazují příklady z příslušných zemí, že za pár desítek sekund se dá toto obejít. Zablokování stránek není efektivní, není účinné a e, nedokáže si poradit s trestnou činností. Předpokládá, že tam bude cenzura a dozor i v jiných oblastech. Je to například také v případě hudebního průmyslu tam a ilegálního stahování. O tom jsme také diskutovali, když e, to dokážeme tady, dokážeme to i jinde. Pokud je o blokování stránek, tak to je pouze relativní nedostupnost těchto stránek. Ty obsahy zůstávají k dispozici. A blokování těchto stránek, pokud jde o inkriminované obsahy, ty se mohou dostat do rukou nepovolených osob a, e, jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli, obsahy tam ale zůstanou. Takže blokace tímto způsobem je pokrytecký zásah neúčinný. Už dnes máme dobré mezinárodní sítě telekomunikačních firm, které dokážou zaručit rychlé vymazání obsahu. V nedávné době jsme měli eh, také příklady stále lepší spolupráce na mezinárodní úrovni. Eko, eh, internetové pracoviště pro stížnosti eh, dokázalo, že 98 závadných obsahů je možné ve velmi krátké době rychle smazat. Shodneme se na tom, že mazání je nejlepší metoda a my bychom v Evropě měli zvážit, zda dokážeme najít kompromis, zda dokážeme využít možnosti a stanovit jasná pravidla. Ukáže se to v průběhu dalších diskuzí. Je tu celá řada dalších bodů, e, o těch se zmíním jenom krátce, protože to byly ty základní. Směrnice hovoří o výši e, trestu, trestů. E, myslím si, že to by tam možná ani nemuselo být, protože systémy trestů jsou v členských státech různé a mají svůj plánovaný postup a průběh, takže bychom asi nechtěli předepisovat. Je jasné, že podle závažnosti trestného činu tomu odpovídá také trest, pokud jde o pojem dítěte, ten je příliš málo diferencovaný, eh, Jinak řečeno, definice v členských státech jsou tak různé, že nemůžeme říci, že děti jsou všichni, kterým není ještě 18 let. Budeme hovořit o osobách mladším 18 let, abychom nezasahovali do různých systémů. Sporná je stále ještě otázka právnických osob, zda je možné trestat také právnické osoby. Tady podle mého názoru jde v tuto chvíli o otázku, jak nakládat s podniky, abychom všechny firmy eh, Eh, nediskriminovali. Eh, je to otázka možnosti trestního stíhání. Pokud někdo přizná vinu, budiž je otázkou, jestli je možné trestat a jakým způsobem právnické osoby třeba finančními pokutami, pokud budou se dopouštět trestné činnosti. Jak už jsem se zmínila, je to velmi široké téma, pět minut je na to velmi málo a já doufám, že jsem pokryla alespoň některé důležité aspekty a doufám, že diskuze tak v příštích dvou dnech bude obohacena. Děkuji vám. Grazie Petra, eh, la parola allo... Děkuji, Petro. A teď Marina Jana Kudákis, která je zde za výbor pro ženská práva a rovnost mezi pohlavími. Dobrý den. Já nebudu procházet celou zprávu, protože je veřejně dostupná a je tam toho spoustu. Já se dotknu pár věcí, které jsou kontroverzní. Um, jde o to, že je problematické, pokud tyto snímky jsou používány pro vlastní potěšení jako rodiče, politici a dospělí máme sdílenou odpovědnost chránit děti. V době, kdy se mění technologie, neustále se rozvíjí, musíme být schopni se přizpůsobit a reagovat na trestné činy a chránit naše děti. Já jsem četla komplexní zprávu komise, je jasné, že zde je potřeba holistického přístupu. Já jsem si prostudovala návrh prostřednictvím 3P, Prevention, Prosecution a Protection. Já bych ráda upozornila na pojmosloví a některé definice. Komise uvádí definici, že dítě je kdokoliv, komu je méně než 18 let. A podle mého názoru je to příliš široký záběr, široká definice. Musíme rozlišovat mezi dětmi, které jsou mladší než je limitní věk pro uh, udělení souhlasu s pohlavním stykem. Podle mého názoru v kom- návrhu komise se používá dětská pornografie jako snímky, které zobrazují zneužívání dětí. Zde je důraz na sexuální podtext, zatímco snímky dětí to je širší pojem, který nemusí nutně mít žádný sexuální kontext a podtext. Když se podíváme na stávající právní úpravu a terminologii v protokolech a úmluvách, tak je jasné, že je potřeba se držet daného pojmosloví. Já vím, že to je oblast, o které se stále ještě hovoří. Pokud jde o prevenci, tak nikomu neuniklo, že Jeden z nejdůležitějších aspektů je blokování obsahu na internetu. Zde musí být jasně daný cíl a já stejně jako komisařka Malstromová říkám, že hlavní cíl je odstranit tyto stránky výmazem, kde to ale není možné, bych navrhovala zablokovat. Blokování stránek musíme vidět jako doplňkový nástroj. Nesmíme zapomínat na to, že výzkum ukazuje, že pro děti je navíc ještě velmi stresující žít s myšlenkou, že jejich snímky lze stáhnout z internetu kdykoliv znovu. Na to nesmíme zapomínat. A musíme tedy nakonec i zdroj obsahu odstranit. Potřebujeme osvětové kampaně pro děti i rodiče je potřeba řešit sociální sítě a zajistit ochranu dětí a adolescentů. Já vím, že některé členské státy takto zatím nečiní v oblasti, eh, v oblasti stíhání. Někdy může dojít k tomu, že pachatelé jsou děti samotné. Děti, které ubližují jiným dětem, nemohou mít stejné zacházení jako dospělí pachatelé. Nyní k ke stíhání. Pokud jde o stíhání, já si myslím, že komise překročila své kompetence tím, že tam uvedla i trestní sazby. Členské státy si mají stanovat svoje vlastní trestní sazby. Nicméně to neznamená, že by nemohli spolu sdílet osvědčené postupy, pokud jde o nejlepší nastavení trestní sazeb. Stíhání by se mělo vnímat i jako resocializace a programy na léčbu těchto pachatelů. Tyto programy by měly existovat, měly by být nabídnuty všem osobám, které se něčeho takového dopustily. Pokud jde o podporu obětem, členské státy by měly zvážit i možnost, že by se pomáhalo rodinám pachatelů. To jsou často nevinní lidé, kteří trpí tím, co spáchali jejich příbuzní pachatel. Náš přístup musí být pevný, solidní, musíme chránit děti. To je hlavní priorita. Zároveň však je potřeba myslet na to, že prevence je nejlepší forma ochrany. Nesmíme se zdráhat řešit potíže týkající se internetu, lidských práv a tak dále. Směrnice je jednou z oblastí, kde lze uplatnit sjednocený jednotný přístup všech členských států. Eh, obtěžování a zneužívání dětí není něco, co by eh, končilo na hranicích států a proto bychom to měli jako takovýto přeshraniční fenomén i řešit. Děkuji, Marino. A nyní nás čeká pracovní zasedání jako takové. Začínáme u šéfa kabinetu komisařky Malstrémové. Paní komisařka se nemohla na odpoledne dostavit a jménem komise vystoupí tady paní Maria Asenius, eh, šéfka kabinetu komisařky Malstrémové. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že tady mohu promluvit. Paní komisařka se omlouvá, srdečně vás zdraví, je bohužel ale na misi mimo Brusel. Díky vašemu pozvání mám příležitost seznámit vás s hlavními rysy úvah Evropské komise v souvislosti s připravovanou směrnicí proti zneužívání dětí a dětské pornografii, tak Zdůrazním hlavně rysy a zároveň budu reagovat na některé kritiky, které se objevily v některých návrzích, například tom týkajícím se blokování na internetu. Já myslím, že není nutné dlouze vysvětlovat, proč je potřeba bojovat proti sexuálnímu zneužívání, vykořišťování a tak dále. Nejen, že jde o závažné trestné činy, které působí trvalou újmu obětem, ale jsou páchány na těch nejzranitelnějších. Mm, tak jak nám říká Charta základních lidských práv, máme jak morální, tak právní eh, povinnost jednat a chránit. Mm, a probíhá řada výzkumů v této oblasti, jenom zmíním několik čísel na úvod. 10 až 20 dětí v EU eh, utrpí během dětství eh, nějak následky takového činu. Setkáváme se také s obrazy zneužívání dětí na internetu, nejrůznější sociál, sociální stránky na internetu jsou také zneužívány v tomto smyslu a objevuje se sexuální turistika. V boji proti s těmito jevy komise předložila návrh směrnice. Ten návrh je ambiciózní a záměrně komplexní zahrnuje ustanovení nejenom o stíhání pachatelů, ale také týkající se prevence a samozřejmě ochrana eh, obětí, tak jak to zmínila paní Kudakis, eh, tedy 3P v angličtině, prosecution, stíhání, prevence a ochrana. Eh, stíhání, abychom tuto část zdůraznili, musí členské státy Eh, aproximovat legislativu na komplexním seznamu eh, podle závažnosti trestného činu, které zahrnují nejrůznější typy činů, zvláště nové formy, které eh, se snadno páchají, jako například grooming přes sociální sítě, dále záměrné přístupy k dětské pornografie bez stahování souboru, což je v současné době v některých státech těžko stíhatelné a také záměrná návštěva představení s dětskou pornografií, což je znepokojivý jev, pokud jsou děti zneužívány přes webovou kameru, takzvaně live. A Návrh se také zaměřuje na pomoc vyšetřujícím orgánům. Policie by měla mít možnost infiltrovat ehm, tyto skupiny eh, a eh, samozřejmě v souladu s vnitrostátní legislativou měla by také eh, platit oznamovací povinnost a řízení by mělo pokračovat i tehdy, pokud oběť svou výpověď stáhne pachatelé eh, eh, mohou být stíháni i mnoho let po spáchání činu, tak aby skutečně eh, bylo možné dostat spravedlnosti, i pokud oběť vypovídá až v dospělém věku. Toto by mělo fungovat také přeshraničně, aby bylo možné tyto činy stíhat, i pokud k ním dojde mimo EU. V tomto smyslu je dobré potírat účinně eh, to druh trestné činnosti. P jako protection, ochrana, tedy chránit, posilovat přístup k právní pomoci, někdy jmenování zvláštního zástupce pro pomoc oběti, budou existovat pravidla pro školení policistů, pro eh, výslechy, tak aby eh, nevzniklo další trauma pro oběť. Dále je potřeba zaměřit se na identifikaci obětí těchto činů a pomoc zvládnout toto trauma. Dalším důležitým blokem je e, to třetí P, prevence. Samozřejmě musíme učinit maximum pro to, abychom předešli této trestné činnosti. Je to také nejtěžší ze všech těch úkolů osvěta mezi dětmi, aby byli schopni zjistit riziko zneužívání. To je nesmírně důležité v tomto kontextu. E, v této souvislosti existuje celá řada programů jako DAFNE a Safer Internet, bezpečnější internet, ale máme tam další preventivní opatření v rámci rámci platných právních úprav a právních nástrojů, které existují. Jednak výzkumy ukazují, že zvláštní eh, léčebné programy eh, pro pachatele snižují eh, riziko recidivy a tyto programy by měly být k dispozici všem pachatelům anebo všem osobám, které se v této souvislosti potřebují léčit. Dále pachatelé by měli být vyloučeni z možnosti pracovat, ať už za úplatu nebo bez úplaty s dětmi. A toto by mělo platit ve všech členských státech je tam také tedy ustanovení o vzájemném uznávání a výměně informací o takzvaném diskvalifikačním příkazu. A samozřejmě směrnice se bude snažit také omezovat distribuci dětské pornografie a to je článek 21 navrované směrnice, eh, který si získal možná větší pozornost, než si zaslouží, protože ty další články mají také svůj význam, ale zmíním několik slov. Dětská pornografie a tady nehovoříme o obrazech znásilněných dětí, zneužívaných dětí. To je zásadní problém. Ehm, zvláštní zpravodaj OSN pro dětskou pornografii zjistil, že každý den je na internetu umisťováno 200 obrazů zneužívaných dětí a tyto obrazy bývají stále explicitnější a násilnější ehm, orgány působící eh, vymáhající právo jako Europol v této souvislosti zdůrazňují, jak se distribuce těchto materiálů profesionalizuje. Proto je důležité fungovat dvěma směry. Jednak povinnost členských států ehm, vymazat ehm, obsahy z EU tohoto typu u zdroje a zároveň zabránit přístupu uživatelům ehm, internetovým stránkám, které šíří dětskou pornografii. Tam se neznamenává blokování místo odstranění zdroje. Blokování je pouze doplňkový nástroj a chci vám vysvětlit. Tady nejde vůbec o to, že bychom někomu znemožnili přístup na internet. My pouze blokujeme konkrétní webové stránky, které šíří obrazy zneužívání dětí. Odstranění u zdrojů to eh, je samozřejmě nejlepší možnost, komise si to uvědomuje, ale tam, kde nelze v praxi dosáhnout výmazu u zdroje, někde je to nemožné, vzhledem k tomu, že hosting nelegálních obsahů je ve třetích zemích nebo dokonce se přesouvá denodenně ze země do země, a Komise samozřejmě v této souvislosti spolupracuje s dalšími zeměmi. Komisařka Melstremová v této souvislosti zajal spolupráci s USA a Ruskem. I přes všechno ta, to úsilí, i tak zůstává blokování relevantní jako doplňkový nástroj. Pouze kombinace výmazu u zdroje a blokování může účinně snížit dostupnost eh, obrazů zneužívání dětí, eh, snížit zisk z těchto eh, nelegálních aktivit a zároveň zvýšit ochranu obětí. A samozřejmě tím snížíme riziko náhodného zhlédnutí těchto obrazů na internetu. Komisařka i já se těšíme na spolupráci s výbory Libe a Kult pro a doufáme, že se nám podaří dosáhnout brzkého schválení směrnice. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní prosím o další vystoupení. Poprosím Daniela Flor, který je zde za Radu Evropské unie. a poprosím ostatní hosty, aby přišli sem k nám. Pan Flor se nyní ujme slova. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, v prvé řadě by rada ráda poděkovala výboru a vám konkrétně, paní předsedkyně, za uspořádání tohoto slyšení. Je to velmi důležité téma pro radu i pro ostatní instituce Evropské unie a je důležité, že se to řeší. V této fázi vám nemohu říci, jaký je výstup z diskusí na půdě rady. Nicméně mohu říci už teď to, že tento materiál je prioritou pro radu pro belgické předsednictví. My jsme udělali maximum pro to, aby se diskuse na toto téma vedla a aby se nám podařilo zahájit dialog s Evropským parlamentem. Pokud jde o načasování, tak my plánujeme, že první část ustanovení by se měla na radě řešit v říjnu a potom další část nebo zbývající část následně v listopadu a v prosinci. Jde nám o to, aby stanovisko rady bylo k dispozici do konce roku. Jde nám o to, aby bylo možné zahájit dialog s Evropským parlamentem do konce roku. Nemohu v tuto chvíli říci, jak rychle bude debata na půdě rady probíhat. V tuto chvíli mi dovolte několik stručných připomínek. Rád bych vás seznámil s tím, čemu se bude rada konkrétně věnovat. Chtěl bych nastínit, které body jsou nejproblematičtější. Když rada řeší tento materiál návrh směrnice tak je potřeba v prvé řadě pamatovat na to, že to je velmi specifické téma. Rada věnuje zvláštní pozornost čtyřem bodům. V prvé řadě je potřeba myslet na to, že je to hmotné trestní právo, takže můžeme v této věci podnikat pouze určité omezené kroky. My si také jsme vědomi toho, že je třeba zaujmout holistický přístup. ale uvědomujeme si limity naší práce, když víme, že jde o trestní právo hmotné. Za druhé je potřeba postupovat v souladu s tím, co už bylo učiněno v rámci rámcového rozhodnutí z roku 2003 a úmluvy Lanzarote Rady Evropy z roku 2007. Je třeba stavit na tom, co už bylo v této oblasti učiněno je třeba stavět na tom, co už je zapracováno do aky. A je potřeba si uvědomit, že zde je základním prvkem role nových technologií, zvláště internetu. Internet sehrává u této trestné činnosti zásadní roli a my se musíme zamýšlet nad tím, co lze učinit v zájmu ochrany dětí. Existuje zde řada různých skutkových podstat, řada různých jednání, které chceme postihnout v právní úpravě. A je potřeba se bavit i o tom, jaké trestní sazby by měly v této oblasti existovat. Máme zde různé trestní sazby, ale typů jednání je zde spousta. Takže to je to, čemu se rada věnuje, jak zpracovat problematiku trestní sazeb. Tak bych se vyjádřil k něčemu, co už zaznělo. Je zde hranice mezi tím, co je zákonné a protizákonné v oblasti adolescentní sexuality. Jakou autonomii můžeme ponechat adolescentům v souvislosti s jejich vývojem? Je zde určitý limit toho, co lze ještě ponechat a co je potřeba postihovat. Pak je zde problematika postihů Učinili jsme mnohé, co se týče propojování trestních rejstříků. A evidencí trestních spisů jsou různé systémy. Jsou různé promlčící lhůty. V členských státech existují různé postupy. Každý stát má jiné lhůty, jiná postihovaná jednání do určité míry. Právní řády členských států se opravdu liší a je velmi těžké najít jedno společné řešení, které bude vhodné pro všechny členské státy. Pak je zde otázka jiných právních řádů a jiných právních systémů extrateritoriální působnost v souvislosti se sexuální turistikou a my musíme přemýšlet i nad tímto, nad rozdílem mezi právními řády členských států a jinými právními řády. My se musíme snažit postihovat i ty extrateritoriální záležitosti bez toho bychom zasahovali do jiných právních řádů. Pak je zde otázka zablokování internetových stránek. Co můžeme udělat v oblasti internetu? Existují rozdíly mezi právními systémy členských států a mezi tím, jaké nástroje tyto právní řády poskytují. To je jedna věc. Právní úprava a pak technická opatření. My můžeme přijmout to opatření, která jsou eh, pěkná a slibná, ale otázka zní, jestli jsou z praktického hlediska proveditelná. Takže zde máme právní otázky a technické otázky. Jak říkám, jsou to čtyři různé oblasti, kterým se bude rada věnovat. Myslíme se, že ty diskuse budou dost náročné, ale předsednictví je odhodláno dovést to ke zdárnému konci do konce roku. Děkuji vám. Děkuji, pane Flore, a děkuji za vaše odhodlání, za radu. A nyní chci dát slovo paní Šarmě, která bude vystupovat za Eh, mm, Evropský eh, hospodářské sociální výbor. Dobrý den, je tady velké nebezpečí, že se budeme opakovat a proto se budu snažit vyhnout tématům, která již byla projednána. Musím říci, že v Evropě 21. století je velká škoda, že naše děti nejsou v bezpečí, ať už jsou kdekoliv, HSV, kde působím a kde jsem zpravodajkou k tomuto dokumentu, odmítá samozřejmě jakékoliv vykořišťování a zneužívání dětí a máme odborníky z občanské společnosti, kteří zdůrazňují boj proti této kriminalitě, úroveň újmy, riziko pro děti po celém světě. To je něco, co nemůžeme podceňovat a Skutečně nemělo by být nutné tu otázku opakovat, ale měli bychom apelovat na ty státy, které ještě neratifikovaly úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořišťováním a zneužíváním a také obční protokol OSN, aby tyto tyto dokumenty ratifikovaly, především úmluvu a tím se otvírají dveře pro EU, aby tyto úmluvy také podle nové Lisabonské smlouvy podepsal. My jsme se vyjadřovali ke konkrétním článkům směrnice. Zvláště bych se zaměřila na několik. Jednak prevence má obrovský význam a musí k ní být přistupováno paralelními úpravami. Ke klíčovým tématům směrnice e, toto patří a samozřejmě práce v tom má ještě velké rezervy a je potřeba pracovat se zapojením mechanismu občanské společnosti. A další potřebujeme platformu pro výměnu nejlepší praxe v reakci na tuto trestnou činnost, ať už jde o mechanismy legislativní nebo nelegislativní k vytváření metodických nástrojů a vzdělávání. V tom by měla být zahrnuta vyšší spolupráce s organizacemi občanské společnosti oblasti, sociálními partnery a dalšími subjekty, aby se zdokonalovala osvěta a informovanost veřejnosti. EHSV apeluje na instituce EU, komisi, radu a parlament, které mají eh, výsadní postavení v tom, že mohou vyvíjet tlak na další státy, eh, konkrétně USA, Kanadu, Japonsko, eh, Austrálii, Kana- a Rusko aby odstranili webové stránky, které jsou hostiteli materiálu dětské pornografie a zneužívání. A v této souvislosti eh, je potřeba eh, fungovat také eh, na působení ICAPu a musíme si také zamést před vlastním Prahem, protože EU má vysokou úroveň hostingu těchto materiálů a nemáme žádné technické důvody, proč nelze tyto webové stránky podle evropských právních úprav stáhnout, vymazat. My tedy apelujeme na odstranění těchto webových stránek. Blokování by se mělo uplatnit jenom tehdy, kde odstranění výmaz není možný. Měli bychom také odevřít diskusy o eh, minimálním limitním věku pro udělování souhlasu s pohlavním stykem. Toto by mělo být důležité v kontextu mobility, imigrace a změny sociálních hodnot v Evropě. V této souvislosti by měly probíhat diskuse. EHSV také doporučuje, aby komise zvážila definice, které používá. Dovolím si několik příkladů které tady už zazněly. Termín dětská pornografie by měl být nahrazen obrazy nebo materiály zobrazujícími zneužívání dětí, protože pornografie souvisí s erotikou a my tady o erotických záležitostech nehovoříme, pokud jde o zneužívání dětí. Sexuální turistika, to tady zaznělo mnohokrát, ale turistika je něco, co souvisí s dovolenou a potěšením a my bychom v definici měli použít výraz cestující eh, sexuální pachatele. A dále EHSV doporučuje, aby v kontextu mobility, imigrace a měnících se hodnot po Evropě byly zváženy také tradice a jejich dopad. To může zahrnovat například záležitosti jako e, e, genitální mutilace žen a další, které nejsou, obřízka žen, které nejsou e, zahrnuty v této směrnici. A EHSV také doporučuje, abychom eh, také eh, statu, limitaci stanovili tehdy, když dítě dosáhne 18. Eh, roku věku a EHSV podporuje celá řada neziskových a nevládních organizací. My si také vážíme jejich práce při ochraně dětí po celém světě, ale také chválíme Evropské instituce jako Rada Evropy, ale také OSN za zajišťování právních mechanismů pro ochranu dětí před sexuálním zneužíváním. My bychom neměli hledat žádné výmluvy, žádná vysvětlení. Ehm, ehm, naopak bychom měli bojovat a jsme velice rádi, že tady můžeme promluvit, protože hlas občanské společnosti je velmi důležitý. Děkuji. Grazie. Eh, la parola de... Děkuji. A slovo teď dostává paní Maria Amor Estebanes, zastupuje Agenturu pro základní práva. Prosím. Děkuji. Na úvod bych eh, poděkovala výboru pro občanské svobody za pozvání na toto to slyšení, abych se vyjádřila k legislativnímu návrhu směrnice eh, o potírání sexuálního zneužívání, vykořišťování dětské pornografie. Návrh eh, vítáme ze strany protože je důležité proti těmto jevům v EU bojovat. Tento návrh představuje důležitý krok na cestě k ochraně dětí v EU s tím, že agentura se zaměřuje především na práva dětí, včetně ochrany dětí. A to patří samozřejmě ke eh, klíčové eh, části práce agentury. Zaměřujeme se také na otázky ochrany osobních dat a soukromí. Eh, na v souvislosti s Lisabonskou smlouvou zdůrazňujeme důležitou úroveň bezpečí, eh, opatření proti kriminalitě a pak článek 83 eh, jímž mohou parlament a další orgány stanovovat minimální úrovně trestné činnosti, které budou mít přeshraniční rozměr. Zdůrazňuje se také, že sexuální zneužívání dětí představuje zvláště závažné formy trestné činnosti, nejen proto, že děti by se měly těšit zvláštní ochraně a péči, ale také to souvisí s dalšími politikami EU, například uznání práv dětí v článku 24 Charty základních práv. Podle tohoto článku má mít dítě právo na takovou ochranu a péči, jak je nezbytné pro jeho blaho, a to v souvislosti s jednáním veřejnoprávních institucí i soukromých subjektů by vždycky mělo eh, blaho dětí eh, být vzato v úvahu jako první. Článek 3 eh, smlouvy o EU zakotvuje povinnost EU chránit práva dětí. Jak uvedl soudní dvůr ve svém rozsudku z roku 2006 ve věci e Evropských parlament versus Rada, jak bylo podpořeno ze strany také Německa, Úmluva zavazuje každého z členských států k ochraně, protože vychází z ochrany lidských práv a základních zásad komunitárního práva. Členské státy e, také přistoupily k občnímu protokolu OSN proti dětské pornografii a dalším, ačkoliv tři členské státy tento obční protokol ještě neratifikovaly. Myslím, že nemusíme čekat příliš dlouho, než se soud vyjádří k tomuto protokolu. Nesměli, neměli bychom zapomínat ani na to, že ochrana dětí před vykořisťováním a sexuálním zneužíváním eh, je dokument, který eh, podepsala většina členských států a ratifikace probíhá velmi dynamicky. Důležité je, eh, abychom chránili práva dětí, protože to považujeme za imperativ. Velice důležitý je také fakt, že tento návrh by měl být konsistentní s politikou EU v souvislosti s respektem k rodině, ochraně osobních údajů a soukromí, tak jak říká článek 7 eh, a článek 8 eh, listiny základních práv EU, stejně jako článek 10 eh, a 11 charty návrh si žádá eh, nutnost splnění těchto základních práv a odkazuje také na hodnocení dopadů a předcházející rámcové rozhodnutí z roku 2009, eh, což by mělo platit mutatis mutandis i pro současný návrh. Tento současný návrh však zdůrazňuje, že zahrnuje důležité prvky z hlediska trestních postihů a povinnosti členských států přijmout opatření k výmazu stránek obsahujících dětskou pornografii. Povaha a obsah těchto opatření si žádá zásadní hodnocení dopadů příležitosti, které nám nabízejí nové technologie v souvislosti se svobodou projevu. To je něco, co bychom si měli vážit a co bychom měli podporovat. Zároveň by však evropští občané žijící v právním státě, v demokratickém zřízení, měli mít odpovědnost, aby zjistili, co představuje takový obsah, který omezuje práva a svobody druhých a e, důležité je, aby orgány vymáhající právo zajistili, aby byl stíhán právě takový obsah, který omezuje právo ostatních interpretaci článku 10 a 5 Evropské úmluvy Evropský soudní dvůr nabízí orientaci v pro to, co by mělo být považováno za takovéto omezování práv druhých. Evropské demokratické instituce by měly dohlížet na to, aby právo na svobodu projevu bylo zásadní, ale nebylo zneužíváno. V této souvislosti je také právo na svobodu projevu něco, co by nemělo být omezováno, Ehm, ani pro těch, kteří jsou vyšetřováni z hlediska například způsobu využívání internetu a informačních technologií ehm, návrh se zaměřuje také na umyslné eh, jednání ze strany pachatelů eh, s využitím internetu. internet a další produkty informačních technologií představují hozenou rukavici řadě občanů EU, kterým chybí znalosti pro správné využívání. Článek 5 odstavec 3 eh, věnující se typům trestné činnosti vždycky zdůrazňuje záměrné eh, přistupování k těmto stránkám. Toto je důležité vnímat také v souvislosti s článkem 10 návrhu, eh, který se týká diskvalifikace na základě přesvědčení. Eh, chce se vyhnout recidivě. A to se týká také článku 7.2 a 9.2 rámcového rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu eh, informací z rejstříku trestů mezi členskými státy. Eh, díky tomu by bylo možné využít těchto údajů, nejenom údajů osobních. Díky tomu bude možné zajistit také eh, ochranu soukromí obviněné osoby protože i tyto osoby by si zasloužily přístup k intervenčním programům, například podle článku 20 návrhu. Co se týče souhlasu pro intervenční programy, měli bychom zmínit článek 20, který stanovuje povinnost členským státům přijmout nezbytná opatření k tomu, aby osoby obviněné z trestných činů souhlasí v, k účasti ve specifických programech a mohou také e, odmítnout takovou účast, ale osobní souhlas nebo nesouhlas by měl proběhnout bez státního zásahu. Stát by měl zasáhnout jenom v souvislosti s poskytováním informací a poradenstvím, tak aby se daná osoba mohla rozhodnout informovaným způsobem. E, dále je nezbytné e, zajišťovat ochranu oběti a poskytnout mechanismy v této souvislosti. Což e, samozřejmě Eh, by mohlo také eh, omezit práva obviněných osob. Co se týče ochrany dětí eh, v trestním řízení, předpokládá se jmenování specifického zástupce pro oběť a, to by měl, a ten by měl být jmenován nejenom u nedoprovázených dětí ze strany rodiny, ale i tehdy, pokud dítě s rodinou nežije a Eh, zmíněná část není jasná, zda stát by měl zajišťovat eh, slyšení takových dětí, anebo zda by výslechy měly proběhnout v, eh, v místech speciálně upravených pro děti. Dále blokování přístupu ke stránkám obsahujícím dětskou pornografii. Je potřeba diferencovat mezi internetem a dalšími materiály dětské, s dětskou pornografií, kde je důležité eh, blokovat tyto obsahy a rozlišovat různé typy hmotné podpory obsahu, která, který omezuje práva druhých. Eh, blokování přístup ke stránkám by měl být omezen na minimum, aby uživatelé internetu aktivistů měli právo na svobodu projevu. Článek 21 by si žádal přesnější znění tím, že potřeba zajistit, že blokování bude omezeno na nezbytné případy, ale je nezbytné zajistit, aby blokování bylo omezeno pouze na materiály dětské pornografie, tím zajistit, že takové blokování se pak bude vztahovat jenom na dětskou pornografii dále. Obs- poskytovatele obsahu by nejenom, že měli být informováni o možnosti spochybnit blokování, a hájit se, ale měli by také mít možnost odvolání eh, na základě hmotných a procesních záruk. Na závěr bych ráda zdůraznila, že návrh představuje důležitý nástroj nejenom pro zdokonalování odpovídajícího trestního práva, eh, ale i skutečné ochrany dětí Fera se těší na přijetí tohoto návrhu a také na hodnocení implementace této směrnice, aby neměla žádné negativní dopady na základní práva. Agentura v souladu se svým mandátem bude monitorovat implementaci směrnice v terénu a budeme parlamentu k dispozici a nabízíme naši podporu a pomoc. Děkuji. E, Děkuji a chci požádat všechny řečníky, aby výboru sekretariátu poskytli své příspěvky, tak abychom je mohli následně také využít. až budeme navrhovat zprávu z tohoto slyšení. Teď nemáme tolik času, takže každý řečník musí hovořit velmi rychle a nemůže probrat podrobně všechno to, co by chtěl. Chci také požádat o to, aby ty příspěvky jste zaslali právě, když jde o technické příspěvky, jako to bylo v tomto případě agentury pro základní práva. Tam jsou některé konkrétní body, které tam zazněly. Tak a teď dám slovo panu Butarelimu, který zastupuje Evropského zmocněnce pro ochranu dat. Máte slovo. Odpočně. Uh, Vážené dámy a pánové, z dokumentu, který jsem vám zaslal a poskytl, můžete vidět, jak zmocněnec pro ochranu osobních údajů v Evropě může přispět k této tematice. Jde nejen o ochranu osobních údajů, ale zejména o ochranu údajů o dětech. Nemám tím na mysli jenom eh, dětskou pornografii, ale také společenské sítě. A nebo pokud jde o to, že jsou děti obtěžovány na internetu. Děkuji vám za pozvání. A eh, mohu říci, že si velmi vážíme této vaší iniciativy. Jsou to preventivní a represivní opatření proti sexuálnímu vykořišťování a zneužívání. Zdá se, že se tato oblast rozrůstá, jde zejména o děti, které jsou stále více zranitelné, když se pohybují na internetu a které mají právo na zvláštní ochranu tak, jak je to pro jejich eh, zdárný vývoj potřebné. Já bych chtěl přispět k tomu, aby i na národní úrovni eh, byly zákony dokonalejší a proto také dnes eh, hovoříme o minimálních normách, případně definicích trestních norem. Tools případně také nových nástrojů eh, pro vyšetřování a dalších možností sociální odpovědi k řešení eh, zneužívání a vykořišťování. Také, co se týče eh, DPS, naší hm, hlavní úvahou musí být samozřejmě zájem dítěte. A tady se ne, Eh, nehovoří o možnosti kriminalizace nebo nedostatečně eh, přísných trestech, eh, případně speciálních vyšetřovacích technikách. Stejně tak EDPS může se zaměřit třeba i na platnost důkazu ale na, nebo zákaz určitých aktivit Eh, zajištění implementace eh, po EU nových pravidel eh, jurisdikce a právní pomoci obětem. My se zaměřujeme na ustanovení, které jsou relevantní s ochranou údajů, především přístup k internetu. Sexuální zneužívání a vykořišťování dětí představují e, závažné mm, omezení základních práv. Zvažovat ale musíme i práva další. Právě proto si vážíme záměru komise který je zakotven v úvodním ustanovení 15 návrhu, e, provádět hloubkové hodnocení eh, s cílem zajistit, aby jakákoliv nová legislativní opatření byla plně kompatibilní a eh, zároveň bez právních mezer. Ehm, otázky ze strany EDPS Ehm, se nezaměřují na ochranu dětí jako takovou, ale zaměřují se na všechny iniciativy, které jsou důležité v kontextu vymáhání práva. Co se týče omezení přístupu na e, internet, EDPS ehm, e nespochybňuje potřebu zavedení kvalitnějšího rámce a opatření ke snížení distribuce materiálu obsahující zneužívání dětí, ačkoliv některé aspekty návrhu, jako například výmaz nebo zablokování webových stránek a zavedení linek pomoci, budou mít zásadní dopad na ochranu práv zainteresovaných osob. Co se týče úlohy poskytovatelů služeb z hlediska blokace webových stránek, Nabízejí se dvě alternativy k blokování přístupu na internetové stránky na území EU, eh, které byly označeny jako distribuující dětskou pornografii. Mechanismus například formou policejního příkazu a nebo dobrovolným krokem ze strany poskytovatele internetových služeb na základě etického kodexu, který takový poskytovatel internetu používá. My jako EDPS můžeme podporovat policejní zásah nebo soudní zásah a to v dobře definovaném právním rámci s plným respektem vůči judikatuře eh, Evropského soudního dvora a ústavním tradicím států EU. A to v souvislosti nejenom s svobodou komunikace, ale také z hlediska záruk soudní působnosti, tak jak to nabízejí ústavní listiny máme určité pochybnosti z hlediska právní jistoty blokování, které by mělo e, probíhat ze strany soukromých subjektů, stejně tak jako e, kroků, které k tomu blokování povedou. Blokování si může žádat různé monitorovací aktivity, včetně skenování internetu, identifikace podezřelých stránek, případně blokování přístupu koncovým uživatelům, ale také monitorování blokování eh, jednání uživatelů online, kteří se mohou snažit stahovat takový obsah. Návrh komise eh, poskytovatelům internetových služeb eh, nedává za úkol monitorovat, ale blokovat. Pokud je takovému poskytovateli sděleno, že má zablokovat stránku, nedovedeme si představit, jakým způsobem by tu blokaci mohl zajistit bez monitorování uživatelů. A toto je nové Ehm, z hlediska úmluvy 202-2007. Eh, Ty nástroje, které mají být užívány, jsou různého typu. Například je to blokování DNS, blokování IP adres. Existují různé stupně zásahu a někdy jde o získání poznatku o obsahu telekomunikací při přenosu. Všechno to ale vede k různým otázkám, které se stahují hlavně na roli poskytovatelů internetových služeb a zpracování informací obsahu. Jsou to dohledové aktivity, které mají své dopady na ochranu dat. Zpracovávají se totiž osobní údaje jednotlivců, fyzických osob. Jde o informace o obětech, svědcích, uživatelích a poskytovatelích prvé řadě jde o monitorování a blokování stránek. To v podstatě neop, ne, nijak neodpovídá eh, komerčnímu účelu poskytovatelů internetových služeb. To je první věc. Za druhé je potřeba lépe prověřovat, zda blokování stránek stránek bude budoucnu představovat efektivní nástroj, anebo jestli to bude úplně k ničemu a bude možné něco takového obejít. Jaká jsou kritéria pro blokování? Máme zde etický kodex, dobrovolný etický kodex, který z zájmu zajištění právní jistoty nestačí. Je zde riziko možnosti zařazení fyzických osob na černý seznam, je možné uh, aby se tyto osoby odvolávaly k nezávislému orgánu. To je možné také zvážit. Když zvážíme všechny tyto zásahy, tak je potřeba tam eh, začlenit různé pojistky, abychom se ujistili o tom, že monitorování a blokování bude vždy činěno pouze účelně za dohledu soudů. Budou tam i další opatření týkající se bezpečnosti. Je to odkaz na článek 21 tohoto návrhu, který obsahuje odpovídající pojistky. To znamená, že my neříkáme, že buď nebudeme dělat kontrolu žádnou, nebo budeme blokovat stránky. Je potřeba to správně zakotvit. A my v Evropském parlamentu máme za to, že je potřeba také řešit otázku práv duševního vlastnictví a další písemná prohlášení týkající se těchto pohledů na věc. Měli bychom ustavit síť hotline, což máme v článku 13, nebo v původním ustanovení 13, není to v textu článku samotném. Tato síť se v tom návrhu nevytváří, ale už je to záležitost, která byla zakotvena v předchozím textu v textu programu Safe Internet. My zde zakotvujeme podmínky, za něž by měly být informace shromažďovány, centralizovány a poskytovány. Podle našeho názoru zde existuje jasná potřeba přesného popisu toho, co se má považovat za nezákonný nebo škodlivý obsah. A je potřeba také nadefinovat, kdo může schromažďovat tyto informace a poskytovat je. Tohle je podle našeho názoru velmi důležité. Je potřeba také zvážit dopady těchto zpráv. V souvislosti s dětmi je také potřeba eh, úzkoslivě chránit osobní údaje. Například se jedná i o údaje o osobách podezřelých, o osobách uživatelů internetu a tak dále. A ve chvíli, kdy osoba nahlásí podezřelý obsah, tak by se mohla stát sama obětí eh, zneužívání. To jsou všechno osoby, jejichž práva je potřeba mít na paměti. Informace shromažďované prostřednictvím těchto linek budou rovněž také složit jako podklady pro trestní stíhání. To znamená, že pokud jde o požadavky na kvalitu těchto informací a spolehlivost těchto informací. Musíme tam zapracovat doplňkové pojistky, aby se toto evidovalo jako digitální důkazy, které budou shromažďovány a uchovávány. My se tedy přemluváme za to, aby existovaly záruky dohledu systému, aby se o to staraly orgány v trestním řízení, aby byla zajištěna transparentnost a nezávislost. Závěrem tedy chci říci, že zde existuje potřeba právní jistoty, pokud jde o všechny zúčastněné subjekty, včetně poskytovatelů internetových služeb a včetně fyzických osob, které používají internet. Je potřeba to jasně zarámovat, co se týče ustanovení. Také zde existuje povinnost členských států zajistit harmonizované, jasné a podrobné postupy, pokud jde o boj proti protizákonnému obsahu. Musí zde existovat dohled ze strany nezávislých veřejných orgánů. Děkuji za pozornost. E, Děkuji. A teď máme dvě přihlášky do diskuze. Přihlásili se kolegové. Samozřejmě vám dám slovo, ale chci vás požádat, abyste dodržovali čas. Paní Entevelt. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit velmi stručně. V prvé řadě chci říci, že vítám kroky proti zneužívání dětí a proti dalším odporným trestným činům, o nich zde hovoříme na jedné straně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že je třeba zajistit, že konáme účinně a efektivně. To je třeba si neustále uvědomovat. A zaznělo to v jednotlivých přednáškách. Já bych ráda řekla něco, co odpovídá eh, jednomu britskému přísloví, že v místnosti je gorila, která má 300 kilo. Je něco, co je naprosto jasné, ale nikdo o tom nemluví. Musíme si to uvědomit, že 80% případů zneužívání dětí se neodehrává ze strany cizích pachatelů, ale je to bezprostřední okolí, jsou to uh, školy, hřiště a kostely, jak víme. Musíme to řešit. Zaměřit se na internet. Já se omlouvám, ale tohle mě trochu ruší. Když se podíváme na všechny případy, které se řeší v Evropě a i mimo Evropu, o pachatelích, kteří uniknou beztrestně v rámci skryté operace, která se nikdy neodhalí. My tím ztrácíme na kredibilitě, musíme řešit obojíma, musíme řešit návrh, který máme na stole, ale zároveň také problémy, o kterých víme, že existují v různých členských státech. Do značné míry je to otázka zneužívání dětí ze strany kněžích, ale nejenom jich. Když hovoříme o prevenci, tak bychom neměli hovořit jenom o technologiích a krocích orgánů činných trestních řízení. Měli bychom také řešit otázku tradic a otázku sexuální výchovy, otázku přístupu k sexu. Podle mého názoru je v různých tradicích opravdu velmi pokroucená Eh, myšlenka a představa o přístupu k sexu. Je to skutečně pokroucený přístup, který je velmi často jádrem problému a my se tím musíme zabývat, pokud to chceme opravdu vyřešit. A pak otázka, technická otázka blokování stránek. Já souhlasím s tím, co říkal pan Butarelli. Uh, já bych tomu doplnila jen to, že blokování stránek není jenom neúčinné. Kdyby to bylo jen neúčinné, tak by člověk řekl, tak je to jedno. Ale je to vlastně kontraproduktivní. Já nejsem technický expert, ale z toho, co zaznělo, vyplynulo, že tím, že zablokujeme stránky, tak v podstatě vytvoříme adresář všech těch hrozných stránek. My vlastně to lidem zjednodušíme. A to je přesný opak toho, co jsme chtěli. Takže myslím, že bychom měli opravdu být opatrnější při výběru řešení. Měli bychom se ujistit o tom, že mm, neděláme z toho problému horší problém, místo toho, abychom se snažili je vyřešit. Děkuji. Děkuji vám. Paní Sipl, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, myslím, že je to jedno z nejdůležitějších, ale také jedno z nejobtížnějších eh, materiálů, který máme před sebou. Všichni máme velký zájem na tom, abychom své děti chránili co nejlépe. Přitom ale musíme dbát na to, aby všechna opatření uvedená v tomto návrhu směrnice sloužila cíli, aby se počet zneužitých dětí snížil a to vyžaduje velmi pečlivého prověření. Já se připojím k tomu, co řekla paní Intfeld, pokud jde o reálné zneužívání v reálném světě, v rodinách a v rodinném prostředí. K tomuto problému, zejména pokud jde o otázku prevence, dává návrh směrnice příliš málo odpovědí. A to už tady dnes také zaznělo. Pokud jde o zvýšení či harmonizaci eh, trestní sazby, si musíme uvědomit, eh, čeho tím chceme dosáhnout. Pokud zvýšíme trestní sazbu, tak to zřejmě eh, nebude mít žádoucí účinek. Tady to vyžaduje, abychom jednali v oblasti prevence. Když vezmu druhý extrém, to znamená zneužívání dětí eh, v organizované podobě a obchodování s lidmi, ptám se, jakého pachatele chci dostihnout? Ten, kdo se dívá na stránky, ten, kdo tam dává ty obrazy, anebo ten, kdo na tom opravdu vydělává? Pokud jde o směrnici o lidském obchodu, tu jsme připravili, uvedli v život a já jsem zvědavá, jak to bude schopné pokrýt tuto část. Ještě mám jednu otázku na komisi, pokud jde o grooming. Zdá se, že v různých překladech je tato oblast interpretována různě. Grooming je na straně jedné oblast eh, navázání kontaktu, eh, kdy je u toho webová kamera a děti jsou motivovány k tomu, aby se chovali tak, aby bylo možné ty obrazy šířit po internetu. To je jedna interpretace. Další výklad je pouhé navázání kontaktu. Pouhé navázání kontaktu s dětmi ale není možné trestat. V nejlepším případě je možné trestat navázání kontaktu s dětskem pouze tehdy, jestliže je spojeno s jednoznačnou nabídkou sexuální činnosti. Tady musíme přesně zjistit, o co jde. Já bych toho měla ještě daleko víc, ale na tomto místě poslední otázka k definici dítěte, pokud jde o věk. Ve směrnici, kdy se jim uvádějí jednotlivé tresty a trestní sazby, máme odkaz činy činy na dětech, které sami ještě nejsou eh, schopny rozhodnout o svém sexuálním chování. To je v různých členských státech různé. A v této směrnici máme definici věku. E, dítě rovná se 18 let. Já si myslím, že je to v rozporu a jenom už na okraji poukážu na to, jak orgány činné v trestním řízení, vyšetřovací orgány na základě různé definice věkové hranice, jak vyšetřovatelé poznají na internetové stránce, jestli je tomu dítěti 18 nebo teprve 15. To je důležitá otázka pro rozhodnutí o tom, zda tu internetovou stránku skutečně vymazat. A to by bylo zatím z mé strany vše. Děkuji. Máme tu pět kolegů, kteří se přihlásili o slovo. A já bych vás chtěla požádat, abyste se omezili na dvě minuty ve svých příspěvcích, abychom mohli pokračovat a aby se všichni dostali ke slovu. Proto také máme toto slyšení, proto jsme ho udělali. Děkuji, paní předsedkyně. Jeden z přednášejících hovořil o problematice blokování stránek uzavření stránek. Můžu to chápat, takže některé země nespolupracují, co se týče příkazu zrušit stránku. Pak se hovořilo o té sexuální turistice, vy tomu říkáte cestující pachatel. Mám to chápat tak, že některé země to tolerují, nebo dokonce nad tím zavírají oči, nebo jsou prostě neschopné vzhledem ke svému slabému zázemí to řešit. Pak se zde hovořilo o trestních sazbách pro pachatele ta odstrašující stránka věci u trestních sazeb, stejně jako u jiných trestných e, činů, může být vždycky poměrná k tomu, k té závažnosti. Ale pak je zde ještě další věc. Co když někdo se nepřizná a nespolupracuje. U nás to funguje tak, že nedostatek spolupráce nezabrání předčasnému propuštění. Jsou lidé, kteří spáchali trestné činy, nespolupracují v rámci programů a podle mého názoru by tyto osoby neměly být podmíněně propuštěny. Pokud jde o děti, adolescenty a prostituci této věkové kategorie. Často to lidé nechápou a do určité míry policie v tomto nekoná. A já bych to popsal jako citlivost oblasti, kde ti lidé působí. A to umožnilo grooming u prostitutek v Yorkshireu. Policie do toho nijak nevstoupila, ani nikdo další. Pak rodina. Rodina těch, který se to týká. Říkáte, že jsou to nevinní lidé. Někdy ano, ale někdy je to tak, že lidé úplně popírají vinu svého třeba partnera nebo manžela. To znamená, že vlastně brání prvnímu kroku k nějaké resocializaci. Já nevím, jak to řešit, ale mělo by se to řešit. Tohle popírání. Já nemám nic proti identifikaci osob, které jsou odhaleny. Já jsem klidně pro, ale myslím si, že některé orgány a členské státy by to mohly používat proto, aby třeba zveřejňovaly osoby, které Um, nějak politicky nesouhlasí. Může to být totiž i kontext pro uh, pro následování osob, které mají jiný politický názor. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Albrecht. Děkuji. Děkuji nejdříve přednášejícím, především příspěvek uh, paní uh, Kamares Revert se mi velmi líbil, protože byl založen na skutečnostech, číslech a já si myslím, že přesně to je že to je přesně to, co potřebujeme pro naši diskuzi. Vždycky bychom měli eh, se snažit o to, aby čísla odpovídala skutečnosti. Je třeba na to upozornit. A všiml jsem si přitom, že komise tady opět poukázala na to, že více internetových stránek s materiálem o dětské pornografii je na internetu více. E, myslím, že e, za poslední dva roky se to tak e, nerozšiřuje a poslední studie, která pro, byla provedena, ukazuje v britské policii, že ty stránky v posledních šesti měsících, pokud to čtu správně, se snížily o 78%. Eh, stále se to snižuje. Eh, nevím proč. Eh, zajímá mě důvod a zajímá mě, jaké to jsou stránky, když jde o to blokování, jaké internetové stránky nelze vymazat. Pokud jsem to správně pochopil, tak většina těchto stránek je v USA, což je země, o které alespoň já očekávám spolupráci v soudnictví, ta by tam měla fungovat a to ne jen tak leda jak, ale rychle, Vzorový příklad, kde to funguje, je phishing, pokud jde o bankovní data. Bylo mi řečeno, že během krátké doby je možné jakoukoliv stránku z internetu vyjmout. A já se tedy ptám, když to funguje evidentně, proč tam, kde téměř všechny země se připojili k úmluvě proti zneužívání dětí, proč v takové důležité oblasti to není možné vynutit, takovéto smazání. A když už mám slovo, všiml jsem si, že je třeba zvážit také jiné možnosti, jak zneužívání dětí více potírat, jak proti němu bojovat a především je důležitý také pohled oběti, to znamená pomoc obětem a nebo zjednodušení eh, občanskoprávních náprav. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Veraj nebo paní Veraj. Já, im Kulturausschuss. V kulturním výboru, vážená paní předsedkyně, pracujeme v současné době na stanovisku k, to, k těmto tématům. Paní Kamrevat už to ve své příspěvku také jasně uvedla. Myslím si, že důležitý bod, který tu zatím nebyl, je oblast peer-to-peer. -peer. Je to výměna dat které nejdou přímo přes web, veřejně přístupný. Tam je to v sítích, které jsou specifické a tím zablokováním se v podstatě k ním nedostaneme. Tam potřebujeme jiné metody. Myslím si, že důležitý bod je lepší koordinace, to už tu také zaznělo. U phishingu to většinou do dvou hodin funguje. Otázka je, proč to u stránek s dětskou pornografií trvá dny či týdny, než e, dojde k nějaké akci. Možná, že bychom tady měli mít koncentrovanější opatření a lepší koordinaci, tak abychom se dostali lépe k, ke kořeni problému. Některé příspěvky jsou podle mě velmi zajímavé a důležité, také informace o tom, že jde zejména o to, abychom v celé Evropě soustředěně pracovali na této věci. Nejde jenom o oblast dětí, které je třeba varovat a upozornit, ale je to také eh, okruh rodičů, aby ti věděli, jaká rizika dnešní komunikace po internetu pro jejich děti při, může přinášet. Je to otázka snadného přístupu k těmto informacím a rodiče často neví, co děti dělají. Považuji tuto informační strategii pro obě strany za nezbytnou a myslím si, že bychom to v tomto návrhu měli zdůraznit daleko více. Děkuji. A slovo má pan Ernst. Paní Ernst. Děkuji jenom krátce. Myslím si, že v celé této diskuzi, kterou tu vedeme, eh, musíme dávat pozor. Eh, je to otázka celé šíře, eh, celého spektra dětské pornografie, aby nám to ne, neuniklo. Já se leta zabývám zneužíváním dětí a pornografií na hranicích mezi Německem a Českem a vím, jak široká je ta oblast a musíme to zahrnout i do tohoto materiálu, musím to připomenout a myslím si, že potřebujeme pomoc dětem, potřebujeme vědět, jak lépe pomáhat dětem, obětem, tam to musíme vyjádřit precizněji. Druhá věc, ráda bych ještě, aby mi EDPS vysvětlili možnost využívání mazání stránek a blokace stránek. Jaké zkušenosti s tím jsou? Jak je možné eh, podpořit věcně argumentaci, abychom tomu rozuměli? Třetí, varuji před zostřováním trestních sazeb. Vypadá to sice pěkně, ale skutečnost je taková, že právě v oblasti dětí je situace taková, že vyšší trestní sazby mají negativní dopad na děti Eh, a to násilí se vyostřuje, protože se řekne, když už mám být potrestán tak vysokým trestem, tak je to jedno, nesmíme toto podceňovat. Je celá řada diskuzí, které varují před eh, zvyšováním trestních sazeb. A poslední bod, eh, to, co tady bylo řečeno, abychom se nad tím zamysleli, to, ta definice dítěte 18 let, to mohu jenom podpořit. Děkuji. A slovo má paní Wikstrom. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi jen poukázat na to, co říkala Sophie Infeld o nejnebezpečnějších místech pro děti. Kde jsou děti nejzranitelnější? Není to někde ve městě nebo v nějakých temných zákoutích zahrad. Tam ne, většinou nejnebezpečněji je doma. A ti, kteří jsou pro děti nejnebezpečnější jsou často ti, kterým dítě má věřit. Učitel, rodič nebo kněz, někdo, komu by se mělo dát věřit. Ale dneska je internet nástroj, který slouží k rychlému šíření snímků, záznamů. Tyto snímky a záznamy se vyskytují na internetu a, a tohle je nejzásadnější věc, kterou musíme řešit, protože nám jde o odpovídající vyváženost. Já jsem byla vždycky pro svobodu vyjadřování. To je naprosto zásadní věc v demokracii. Lidé by se měli mít možnost vyjadřovat umělecky, literárně, fotograficky a jinak. A to takže svobodně. Měli bychom mít možnost se svobodně vyjadřovat všude, včetně internetu. Ale je třeba nastavit určité hranice této svobodě vyjadřování, pokud jde o účinky na lidi, na děti. A vykořišťování dětí, využívání dětí je v podstatě zamezením možnosti dětí vykonávat svá práva, svobody. O tom jsme zde hovořili. Hovořili jsme i o blokování internetových stránek. To je jedna možnost, jeden nástroj, pokud se chceme seriózně postavit k boji za dětská práva. Samozřejmě, že je lepší řešit příčinu samotnou, ale pokud to nefunguje, tak zablokování stránek může být jeden nástroj, který lze využít. Zároveň však jakýkoliv demokratický stát, jakýkoliv členský stát by neměl provozovat cenzuru internetových stránek. Máme zde ale problém internetových stránek. To není paralelní svět, kde by bylo všechno povoleno. Tam musí fungovat principy právního státu stejně jako všude jinde. A pan Butarelli o tom hovořil velmi výstěžně. Musíme myslet na vyváženost. Asi je zřejmě možné zároveň chránit práva dětí, ale zároveň také bránit svobodu vyjadřování a zajistit otevřený internet. Nesmíme být spokojeni s ničím míň, než je toto. A já bych ráda, aby se nad tím komise dále zamyslela, aby to dále rozpracovala. Musíme pamatovat na to, že nejdůležitější je, že to jsou děti z masa a kostí. Měli bychom Eh, měli bychom trestat pachatele, nikoli internet jako nástroj. Děkuji. Děkuji vám. A poslední vystoupení paní Linke Čuto. Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Databáze pornografie se většinou nacházejí ve Spojených státech, v Austrálii, ale i v některých evropských státech. Jak říkala paní komisařka Malstrémová, už probíhají diskuse na toto téma s Ruskem a Spojenými státy. Hovoří se o blokování těchto stránek. Existují však členské státy, které nechtějí v tomto směru dělat nic. Nemyslíte si, že by bylo účinnější ustavit mezinárodní závazný systém dohodu nebo ujednání. Já se totiž domnívám, že bilaterální dohody fungovat v této věci nebudou. Také si myslím, že bychom měli nastavit přísnější trestní sazby pro tyto trestné činy. A souhlasím s tím, co říkal pan Angelini. Potřebujeme dlouhodobější strategii. Může taková ta strategie fungovat? Pardon, paní Angelili. Potřebujeme komplexní soubor údajů, které nám ukážou, jak je tento fenomenon otřesný rozšířený. Všechny členské státy by měly se snažit maximálně fungovat a shromažďovat tyto údaje. Pokud chceme bojovat proti zneužívání dětí a proti dětské pornografii, tak musíme postupovat společně. A proto se domnívám, že bychom neměli rozdělovat odpovědnosti a povinnosti. Neměli bychom říkat, že členské státy mají odpovědnost za minimální postihy trestných činů pouze tímto dílčím způsobem. To si myslím, že není správné. Pokud chceme skutečné výsledky, tak musíme všichni na tom pracovat jako na celku. A proto si myslím, že minimální sazby je třeba stanovit na evropské úrovni. A neroztříštit to takto. Máme odborné zázemí pro provádění těchto programů. O tom se ještě nehovořilo. To je další otázka. My si uvědomujeme, že sociální pracovníci, osoby pracující v oblasti školství by měli mít zvláštní dovednosti k tomu, aby byli schopni pomáhat dětem, hovořit o těchto trestných činech a vůbec se na někoho obrátit, pokud k takovému trestnému činu dojde. Děkuji. Grazie. Ehm, allora io ringrazio innanzitutto... Děkuji. Chci poděkovat našim řečníkům v tomto bloku a ještě jednou na vás apeluji, abyste prosím sekretariátu poslali text svého příspěvku, tak abychom mohli eh, vašich podnětů maximálně využít. A nyní bych ráda Eh, požádala pana Lorela a pana Ertinga, aby přešli k předsednickému stolu.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 Ok, um, riniziamo i lavori eh, Začneme tedy opět pracovat a dám slovo panu Laurelovi, eh, který zastupuje agenturu Eurojust. Prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, já jsem švédským zástupcem u Eurojustu eh, a jsem také eh, prokurátor. A dám vám příklady eh, ze skutečnosti, z reality. Eurojust je organizace, pro soudní spolupráci v Evropě. Koordinujeme kroky a akce v souvislosti s vyšetřováním a trestním stíháním a zaměřujeme se na závažnou přeshraniční trestnou činnost, zvláště organizovanou kriminalitu. Také usnadňujeme spolupráci mezi eh, soudními orgány členských států, ale také s, mimo EU a také jsme centrem pro poskytování expertních informací v soudních záležitostech a spolupráci mezi státy. Některé připomínky, které se týkají návrhu směrnice, hm, Zmíním celou řadu pozitiv a několik málo negativ. Je pozitivní, že závažné formy zneužívání dětí a vykořišťování dětí, které nejsou šetřeny současnou legislativou EU, budou eh, dnes kriminalizovány. Zaměřím se na ty části směrnice, které jsou nejvíce relevantní eh, pro hlavní činnost Eurojustu. A je také pozitivní, že eh, nová směrnice eh, kriminalizuje také nové jevy v oblasti IT. Dojde k lepší aproximaci Eh, záležitostí sexuální kriminality proti dětem, než by mohlo dosáhnout rámcové rozhodnutí. A také považuji za pozitivní, že se odkazuje na rámcové rozhodnutí eh, urovnání konfliktů soudní působnosti v trestním řízení a tam je také popsána úloha eurostu. Konflikty soudní působnosti u těchto typů trestné činnosti mohou představovat zásadní problém. Souhlasím s paní Šarmou v tom smyslu, že výrazy jako sexuální turistika a dětská pornografie nejsou vhodné Já bych proto, stejně jako uvedla paní Šarma, doporučil použít výrazu jako cestující eh, pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů a obrazy eh, zneužívání dětí. Každý obraz dítěte v sexuální situaci je z definice směrnice eh, popisem místa činu a neměli bychom směšovat právní popisy, eh, jakožto pornografie, a eh, dětskou pornografii eh, právě s tímto jiným druhem popisu. Nejde o jiný typ pornografie, jde o popis trestného činu. Jak už bylo uvedeno, eh, budou existovat nové možnosti pro využití účinných eh, nástrojů pro vyšetřování, jako například skryté operace eh, a šetření nebude souviset s obviněním ze strany oběti nebo rodiny oběti, a pozitivní je, že jsou trestné činy přesně popsány, ale jak jsem uvedl na začátku, domnívám se, že by některé z těch definicí měly být ještě zváženy. Obecně si myslím, že e, rozšíření soudní působnosti e, je velmi zásadní v tomto smyslu. Tedy nejenom možnost eh, postihovat cestující pachatele trestné činnosti, ale také další typy trestných činů, eh, které bude možné stíhat, pokud bude soudní působnost rozšířena i mimo území státu. Já jsem nechtěl zmiňovat otázku blokování internetu nebo odstraňování materiálu z webových stránek, ale Chci vám připomenout, že toto by mohl být problém soudní působnosti. Pokud máme server v členském státu EU nebo ve Spojených státech amerických, protože tam máme velice dobrou spolupráci s USA, tak může nastat problém, pokud by takový server byl v zemi, E, s níž spolupráci nemáme. Protože pokud odstraníme nějaké materiály, provedeme to na území daného členského státu, druhého členského státu a jenom mírně nahlédnu do statistik. Máme statistické údaje, e, co se týče věcí, které řeší Eurojust. Vidíte, že ty počty případů nejsou sice vysoké, ale věnujeme se skutečně závažné trestné činnosti, kde třeba působí pachatele na území několika členských států. Nejde tedy o běžné případy sexuálního zneužívání v jednom státě. Jde skutečně o eh, případy, eh, kdy eh, jsou kdy pachatele operují ve více členských státech. 30 případů sexuálního zneužívání, včetně znásilnění a sexuálního zneužití, 18 představují případy, které běžně říkáme dětská pornografie. 16 ehm, eh, zneužívání ehm, dětí a 17 eh, provinění proti životu, což tedy zahrnuje také vraždu a zabití. Stručně popíšu jeden případ, eh, který je dobrým popisem toho typu případu. Je to případ ztraceného chlapce. Jde o spolupráci mezi devíti členskými státy a čtyřmi třetími zeměmi. Jde o popis rozbití eh, pedofilního gengu, který působil po celém světě. Případ byl zahájen v prosinci 2007, kdy eh, byla podána žádost o vzájemnou právní pomoc z Norska do Itálie přes Eurojust, protože eh, běžné cesty ty vymáhání práva a soudní spolupráce nefungovaly. Proto se Norsko obrátilo na Eurojust o pomoc a Norsko má dohodu o spolupráci s Eurojustem a má tedy také svého zástupce, státního zástupce působící v naši, působícího v naší organizaci. Daný případ se týká závažných trestných činů proti nezletilým a také produkci a distribuce miliony, eh, milionů eh, obrázků eh, zneužívání dětí, včetně pornofilmů. Ehm, ta síť fungovala jako kvazi podnik, firma, která produkovala, distribuovala zobrazení zneužívání dětí, ale stejná síť také sama vykořišťovala ty děti pachatelé využívali internetu samozřejmě a síť založili na volném softwaru, ale servery neustále eh, přesouvali se sofistikované bezpečnostní protokoly. Jak vidíte, eh, sídla byla v USA, Belgii, Brazílii, Kanadě, Francii, eh, Mexiko, Nizozemsku, eh, Spojeném království a tak dále. Byly tedy identi- bylo identifikováno 35 členů této organizace zločinecké a oběti byly na celém světě. Eurojust umožnil spolupráci mezi těmito zeměmi, eh, zorganizoval pět koordinačních jednání, v nichž se sešli státní zástupci a koordinátoři v jednotlivých zemích, vyměňovali si informace, vyměnili si žádosti o vzájemnou právní pomoc a koordinovali své kroky. Eh, jeden pachatel byl obviněn v Norsku a byl odsouzen eh, k deseti letům odnětí svobody. Zatím eh, ten případ se ještě projednává, protože eh, jeho právníci podali odvolání. Objevily se tisíc, byly zabaveny tisíce zobrazení a bylo ehm, identifikováno 17 pachatelů a oběti byly z Norska, Rumunska a Brazílie. A v Itálii byl zadržen jeden pachatel, eh, bylo mu zabaveno milion obrazů, sedm obětí a dva zprostředkovatele byli identifikováni v Rumunsku. A Mucku 8 eh, pachatelů s náporem a 27 obětí podle těch zobrazení a tři podezřelé osoby jsou ve vyšetřování. Ve Spojených státech 15 eh, bylo identifikováno 15 členů vedoucích této organizace, 14 z nich Eh, je zatím ve vyšetřovací vazbě a hrozí jim 21 let odnětí svobody jako minimum. 35 eh, obětí bylo identifikováno a 7 eh, terabajtů pornografických materiálů bylo zajištěno a 1 terabajt je 1 milion megabajtů, abyste si udělali představu. Skutečně hodně toho materiálu. Já jsem zatím neslyšel uh, o podobném rozsahu ve Spojeném království. Jeden podezřelý zadržen v Brazílii, čtyři podezřelí zadrženi a v Belgii jeden určen a zadržen. Koordinovat takové velké akce by nebylo bývalo možné, pokud zasahují do tolika států, bez pomoci mezinárodní organizace, jako je Eurojust. Eurojust se do toho zapojil, protože běžné kanály nefungovaly. Pořádali jsme koordinační jednání v Hágu se zapojením různých členských států, abychom zajistili kontakt mezi vyšetřovateli a státními zástupci. Mám tady příklad. Jeden státní, jedna státní zástupkyně z USA přinesla eh, důkazy osobně přímo z koordinačního jednání a zahájila eh, trestní stíhání v USA a ve výsledku eh, bylo zadrženo 15 podezřelých s tím, že 14 je dnes ve vyšetřovací vazbě, což znamená velice úspěšnou spolupráci, která začala už roku 2007 a Zatím tedy ještě nemáme všechny výsledky, ale už eh, s některými výsledky vás seznámit můžeme. Tolik kontaktní informace a já vám děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji. Bylo to velmi zajímavé, tato zpráva. A proto vás chci požádat, abyste nám svoji zprávu také zaslal. A teď dám slovo panu Ertingovi za Europol. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám především ve výboru Libe za uspořádání tohoto slyšení a také si vážíme aktivit orgánů EU v této velice důležité problematice. V roce 2009 již v úvodních fázích vývoje toho návrhu ehm, se Europol na této práci podílel. Potírání zločinu na dětech jako obchodování s dětmi, zneužívání a tak dále jakožto prioritu, eh, stejně tak to vnímá i naše zpráva. I přesto, že v policejních sborech působím více než 30 let, vždycky jsem šokován, eh, když ehm, hovořím s kolegy eh, pro potírání sexuálního násilí a vidím případy eh, těchto děsivých činů. Ehm, Europol koordinuje aktivity v členských státech. Do konce roku 2010 už Europol ke konci tohoto roku podpoří více než 30 mezinárodních šetření trest nečinnosti týkající se eh, zneužívání dětí a eh, distribuce nelegálního obsahu. Eh, to vedlo k zadržení více než dvou tisíc nebezpečných podezřelých a také k určení velkého počtu obětí. Díky našim expertům, analytikům a nástrojům, které máme, společně s členskými státy se rozbíjíme nejnebezpečnější trestné, trest, kriminální organizace vedeme eh, také přeshraniční vyšetřování a děláme takovou mapu trestné činnosti v Evropě. A já se vyjádřím k tomu návrhu směrnice samotné eh, a některé aspekty, které jsou pro nás zvláště důležité. Co se týče článku 2, definice hlavních termínů, Tedy co to znamená eh, dětská prostituce a tak dále. Eh, Europol vítá přijetí komplexních definicí v souladu eh, s mezinárodními právními nástroji, abychom lépe pochopili povahu problému a usnadnili úsilí potírat tento typ kriminality. K článku 3 až 7 závažné formy zneužívání a vykořišťování dětí, které v současné době nejsou ošetřeny právem EU, budou nyní kriminalizovány. Europol zvláště vítá zavedení nového ustanovení v článku 5, které kriminalizuje ehm, jednání ehm, v úmyslném zajištění přístupu dětské pornografii na prostředcích IT internetoví uživatele, kteří stahují materiály se zneužíváním dětí, často tyto materiály také produkují a distribuují. Produkce nebo distribuce takových materiálů eh, bývá odhalena teprve po prohlídce eh, místa. Te, velice často tito pachatelé eh, působí a využívají ty tato zobrazení, aniž by si stahovali eh, inkriminované materiály, ale to se dá zjistit teprve eh, po prošetření počítačů a eh, počítačových logů. Ehm, náš modus oper, tento modus operandi znamená, že si často pachatelé ukládají tyto obrazy mimo vlastní počítač. Využívají například velké uh, kapacity nejrůznějších e-mailových účtů a dalších prostředků v kyberprostoru. K článku 6. Nové formy sexuálního zneužívání a vykořišťování, které jsou umožněny díky internetu, budou kriminalizováno. Například grooming na internetu. Europol toto ustanovení podporuje, protože to je samozřejmě realitou. A nejenom teenageři, ale dokonce také mladší děti jsou kontaktovány osobami pro eh, sexuální účely. Nejenom, že i menší děti komunikují přes počítač, ale také přes herní konzole a eh, mobilní telefony se přístupem na internet zvláště v souvislosti se sociálními stránkami. Europol propaguje užší spolupráci mezi veřejnoprávním a soukromým sektorem v této oblasti. Například je potřeba zpřísnit kontrolní mechanismy, tak aby nebylo možné se registrovat eh, pro využívání těchto služeb ze strany nezletilých. K článkům 14 a 15 tam bude zavedena řada ustanovení, které napomohou eh, vyšetřování těchto činů a stíhání pachatelů. K článku 40 Europol už řešil několik případů v členských státech, kde byla oběť eh, identifikována až po mnoha letech, tedy když dosáhla dospělosti. Někdy i ten týrající pachatel byl označen také později a eh, někdy oběť nechtěla eh, nechtěla pachatele žalovat, dala přednost zapomnění. Ehm, důležité je, eh, že často byl identifikován takový pachatel, ale nebyl obviněn a eh, v důsledku toho eh, díky svobodě pohybu by mohl zneužívat další děti. Článek 40 4 se týká opatření, která umožní jednotkám vyšetřovat případy různými technickými metodami jako analýzou obrazu. E, tato metoda se ukázala jako velice užitečná v dosažení výsledků při identifikaci a e, možné záchraně dítěte. E, článku 16 pravidla soudní působnosti s tím, že zneužívající osoby a e, často cestují, velice často se přesouvají e, do jiných států, kde mají snažší přístup k dětem e, a Tito pachatelé také cestují, protože v destinací, které vyhledávají, jsou právní mezery a chtějí se vyhnout stíhání v zemi původu. Řešili jsme například případ, kdy třeba taková osoba eh, velice cestovala, proto článek 16 v tomto smyslu je nastaven správným směrem, protože vyplně právní mezery. Europol eh, připravuje zahájení iniciativy pro vystopování pachatelů eh, sexuálně motivované trestné činnosti proti dětem v rámci EU ještě k článkům 19a a 21 Eh, týkajícím se zabránění turistice eh, orientované na sex a zneužívání dětí. Europol podporuje myšlenku, že zneužívání dětí eh, je problém, který si žádá komplexní přístup vzhledem k povaze těchto závažných trestných činů, jakékoliv zapojení soukromého sektoru, ať už cestovních kancelářích, Eh, které by se třeba mohly podílet na takových aktivitách nebo být jejich svědky, by měly být také cílem osvětových kampaní. K článku 21 Europol už podpořil zavedení filtrovacích technologií v některých státech EU. Tyto technologie aplikují poskytovatele internetových služeb na národní úrovni, eh, které blokují přístup uživatelům k těmto stránkám, což sice není jediná cesta, jak zabránit trestné činnosti, patří k užitečným nástrojům eh, a eh, může na internetu pomoci. Navrhovaný text představuje základ pro pokrok v legislativě zaměřené na potírání zločinů na dětech. Považujeme jej za pozitivní krok ku předu. Děkuji. Grazie. Děkuji. A než přejdeme k diskuzi, chtěla by dostat slovo Regina Janstote za Radu Evropy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení členové výboru, jedno z pěti dětí bývá obětí sexuálního násilí, než dovrší věk 18 let. 80% těchto dětí jsou oběťmi eh, ze strany svého nejbližšího okolí, to znamená rodina, ústavy pro děti a mládež, vlastní domov a já se domnívám, že je potřeba tomuto zamezet. Z tohoto důvodu bych ráda vyjádřila vděčnost Evropskému parlamentu za to, že schromáždilo nejlepší experty a přizvalo je na toto důležité slyšení. Nyní je čas konat a já doufám, že toto slyšení nám pomůže učinit kroky vpřed. Mám deset minut, abych se vyjádřila a hovořila o umluvě Rady Evropy proti zneužívání dětí a hovořila také o návrhu změní směrnice. Budu hovořit o nedávné kampani Rady Evropy, která měla za úkol zamezit zneužívání dětí. Mám zde také kolegu z Rady Evropy z Divize pro trestní právo. Kolega vám pomůže s technickými otázkami, které případně budete na toto téma mít. Rada Evropy a úmluva Rady Evropy byla podepsána 13 členskými státy. Osm ratifikací Albánie, Dánsko, Řecko, Malta, Nizozemsko, San Marino, Srbsko a Španělsko. To jsou země, kde už probíhá ratifikace. Další ratifikace se čekají budoucnu. Problém sexuálního násilí na dětech je globální problém. Úmluva je tedy otevřená a může být podepsána a ratifikována dalšími státy, to znamená státy mimo členské státy Rady Evropy. Vyjádřili zájem už i další mimo evropské státy, zvláště ty, které se podílely na zpracování. Eh, Spojené státy, Japonsko, Kanada, Mexiko mezi ně patří. Úmluva rovněž může být ratifikována Evropskou unii. A to by byl vítaný vývoj. Dynamika úmluvy je taková, že se snažíme držet tempo s tím, jak se vyvíjí trestná činnost. Snažíme se o zapracování různých postupů pro dodržování předpisů, snažíme se o zjištění nejlepších osvědčených postupů. Není to právní nástroj, který by pojednával o hmotném trestním právu. Jde nám o realizaci praktických opatření proti trestné činnosti. Snažíme se o pomoc obětem. Je to tedy opravdu příležitost pro Evropskou unii jít příkladem dalším. Vzdělávání a osvěta to jsou klíčové prvky. Máme zde články 5 až 10. Zde jde o osvětu mezi dětmi, mezi těmi, kteří pracují s dětmi a mezi veřejností. Pokud jde o prováděcí opatření ohledně pachatelů, zde se ustavují mechanismy, jak odhalovat trestnou činnost a jak stíhat tuto trestnou činnost. Máme zde čtyři hlavní cíle. Prevence, zabránit eh, sexuálnímu vykořišťování, potom chránit práva obětí, prosazovat mezinárodní spolupráci v zájmu eh, tohoto boje a provádět eh, a provádět monitorovací opatření a konzistentním způsobem spolupracovat v rámci zemí Rady Evropy, která má 47 členů. Nemáme zde restriktivní vymezení právních pojmů, nejsou zde žádná, žádné výslovné definice sexuálně explicitního jednání, chování nebo pornografických snímků. To znamená, že členské státy si mohou tyto definice nastavit podle svých podmínek. Limitní hranici pro souhlase s pohlavním stykem zde také neřešíme legislativa členských států se různí. Je to 13 až 17 let, takže je to na uvážení členských států. Nástroj vytváří infrastrukturu pro 47 členských států, které mají dodržet dané mechanismy způsobem, který je pro ně přijatelný. To se zdá jako efektivnější pro společný postup v rámci členských zemí Rady Evropy, protože ty systémy nejsou harmonizovány a nejsou harmonizované rozhodně ani do té míry, do jaké jsou harmonizovány systémy v rámci členských států Evropské unie. I trestní sazby jsou zde jen zřídka kdy nadefinovány. Měly by být účinné, poměrné a odstrašující. Měly by odpovídat národním standardům a Rada Evropy ví, že některé státy se v rámci legislativního procesu odchylují od nějakých společných postupů. Jsou zde značné rozdíly a my máme za to, že návrh směrnice neomezí nějak rozsah působnosti naší umluvy. Máme za to, že to bude opravdu účinné, poměrné a skutečně ostrašující to, co členské státy zrealizují. Filozofie úmluvy je na základě tří P prevence, stíhání a ochrana. A tím se dostávám k hlavním rozdílům mezi úmluvou a návrhem znění směrnice. Rozdíly jsou hlavně dva. Specifikace definicí a požadavek na členské státy blokovat internetové stránky, omezit obsah, omezit přístup k obsahu. Články 1 a 2 obsahují jak účel a cíl těchto opatření, stejně jako metody. A my máme za to, že jak návrzení směrnice, tak i úmluva se snaží o zajištění postihu. Tyto e, nástroje poukazují hlavně na ty 3P. Úmluva má hlavní cíl a účel chránit oběti a prosazovat národní a mezinárodní spolupráce a ustavit monitorovací mechanismy pro provádění úmluvy. Naopak návrh směrnice ten má restriktivnější vymezení pojmů, zvláště u trestných činů, postihů a má posílit tato opatření a tím chránit oběti. Dětská pornografie. V této fázi jak směrnice, tak i umluva se shodují na definici dítěte. Je to osoba mladší 18 let. To samozřejmě by mělo být uplatňováno konzistentně v rámci celého znění, ale směrnice zachází dál než umluva, pokud jde o definici pornografie. Je to sexuální obsah materiálu, který je klíčový. Není zde definice v zneužívání nebo vykořišťování, které by se objevilo v obsahu. Umluva dává možnost členským státům si nastavit definici eh, zobrazení nebo zastoupení. Takovo, takovéto uvážení však není možné podle směrnice. Blokování přístupu k těmto materiálům. Zřejmě Největší rozdíl mezi těmito dvěma nástroji je v tom, co je popsáno v článku 21. Zde se hovoří o přímých akcích členských států, co se týče filtrování stránek a zablokování internetových stránek, které šíří tento materiál. To je velmi široce pojaté v, ve směrnici i v úmluvě, pokud jde o opatření. To je něco asi, co bychom měli dále zvážit. Blokování internetových stránek. To se v průběhu zpracovávání úmluvy neřešilo zvláště proto, že žádná ze stran na to v té době nepoukazovala, ale my bychom rádi, aby se všichni zamysleli nad demokratickými dopady takovýchto kroků. Já bych ráda připomněla, že provedení takového opatření musí dodržovat základní práva, která máme v Evropské umluvě o lidských právech zakotvená, zvláště právo na soukromí, eh, právo svobodně se vyjadřovat. Musíme ale také zároveň zajistit, aby práva dětí byla současně chráněna. Blokování přístupu. Zde je potřeba zaujmout eh, mezinárodní přístup a počítačová kriminalita je asi zřejmě rámcem, v kterém bychom se měli pohybovat. Máme za to, že to je ideální fórum pro zjišťování dalších eh, informací o blokování materiálu a pro prosazení spolupráce. Já jsem před řešením byla požádána, abych zmínila poskytnutí na, na naší, eh, našeho ustanovení o právním řádu. Jsou to kritéria, která obsahují tradiční princip teritoriality, trestné činy spáchané na daném území, plus eh, v plus eh, osobu pachatela, osobu eh, oběti. Principy teritoriality. Úmluva poskytuje široce pojatá kritéria, co se týče pachatele i oběti a jejich trvalého pobytu na území daného státu. Tato ustanovení jsou však fakultativní povahy. musíme bojovat proti sexuální turistice. Jsou tam ustanovení, která odstraňují překážky pro stíhání osob jiné státní příslušnosti, procesní záruky, procesní ustanovení. Takže v tomto případě bychom odstranili překážku dvojí trestnosti. Pokud jde o dětské oběti, já myslím, že je důležité, aby návrh směrnice pohovořil o nějaké struktuře, která bude přívětivá k dětem. Musíme nastavit odpovídající systém pomoci těmto obětem. A myslím, že je velmi důležité, abychom na toto mysleli při zpracování směrnice. Je potřeba vzít potaz i stanovisko dítěte. A tím se dostávám k tomu, eh, k čemu vyzývala paní Angelili. Rada Evropy se bude ráda účastnit eh, prací na návrhu změní směrnice, bude pracovat na komplexním změní a doufáme, že se v průběhu následujících týdnů podaří nám předat vám vaš, naše materiály. Dostávám se k další kampani Rady Evropy na toto téma. Doufám, že vás to motivuje k tomu, abyste směrovali eh, směrnice tím směrem, aby byla schopna se potýkat s překážkami. 29. listopadu začne kampaň proti sexuálnímu násilí na dětech. Začne to v Římě v Itálii a pro nás to bude možno se setkat a posilovat toto povědomí konkrétními kroky, tak aby existovaly účinné právní mechanismy proti tomu, co, o čem jsem hovořila předtím, že jedno z pěti dětí je v průběhu dětství uh, obětí a 80% je zneužíváno svým okolím. V rámci této kampaně bychom chtěli vyzvat Evropskou unii a naše členské státy k tomu, aby podepsali a ratifikovali úmluvu. A já doufám, že vy jste dostatečně vlivní na to, abyste mohli tohle prosadit a to takže v brzkém časovém horizontu. My bychom rádi, aby ta kampaň fungovala i na národní úrovni, budeme využívat našich kontaktních osob Rady Evropy, které byly přizvány k tomu, aby vytvořili týmy z, z zástupců státu, neziskových organizací, kanceláří ombudsmana a tak dále. Chceme mobilizovat cíl na národní úrovni a doufáme, že se nám podaří vytvořit strukturu na národní úrovni tak, aby se podařilo ratifikovat umluvu a začít provádět příslušná ustanovení. Děti jsou součástí této kampaně také, jejich účast je naprosto zásadní eh, v kampani a umluva Rady Evropy o tom eh, pojednává v článku 12. Další cíl je posílit povědomí veřejnosti, rodičů o tom, že existuje takovéto násilí, aby se prolomila tabu, aby se prolomilo ticho Téměř každý den zaznamenáváme zprávy ve sdělovacích prostředcích o obětech sexuálního násilí. Člověk si řekne, že o tom každý ví, že tohle je reálný svět. Možná o tom každý ví, ale máme za to, že je potřeba to vysvětlovat dětem, pomáhat jim, vzdělávat je, aby nedocházelo k tomuto tichu, aby ticho bylo prolomeno, aby lidé o tom hovořili. Do toho musí vstoupit rodiče a já jsem ráda, že zde zazněl louto vystoupení na téma, že je třeba hovořit o sexuální výchově. Řada rodičů se snaží chránit své děti a nechce, aby se v brzkém věku hovořilo o sexualitě, ale my máme za to, že je potřeba v této věci pomáhat rodičům. Pomáhat jim v tom, aby se naučili takto hovořit ke svým dětem. Z tohoto důvodu my v Radě Evropy vytváříme eh, krásný nástroj, který by měl pomáhat právě rodičům učit se hovořit o tom se svými dětmi. Je to tedy kampaň na posílení povědomí, měla by rozproudit veřejnou debatu v některých zemích a bude to chtít hodně odvahy a já spolehám na vás, poslance Evropského parlamentu, že budete tuto odvahu dále podněcovat, aby se ti, kteří e, děti učí, učitelé, rodiče a další, o tom dozvěděli, aby tahle kampaň neprobíhala v tajnosti a v tichu. Thank you very much. Děkuji vám. Parola, uh... A slovo teď dostanou kolegové, je to krátká diskuze, paní Cipl a pak paní Boskot. Děkuji. Musím přiznat, že čím dále naslouchám expertům, tím víc se ptám, co je cílem této směrnice. Já jsem poslouchala pana Lorela z Eurojustu a ptala jsem se, co vlastně tato směrnice přináší, jaký přínos poskytuje pro vaši práci, kde bude platit směrnice, anebo nestačilo by, kdybychom udělali jenom směrnici, která by pokryla a uzavřela tu mezeru internetu. Otázka prevence zůstává i nadále otevřená. A musím se pana Laurela zeptat, ta statistika, kolik trestných činů, jaký je ten vývoj. Mně není zcela jasné, co ta čísla vypovídají. Pokud máme otřesná čísla, kolik obrazů o zneužívání je na internetu, jaká je ta referenční veličina. A skutečně skrývá se zatím rostoucí číslo reálného zneužití, anebo je to pouze kopírování už existujících obrazů. Jak se mám rozhodnout? To není zcela jasné právě Eurojust a Europol. Od těch bych si přála jasnou informaci k otázce trestního stíhání právnických osob. To si myslím je i nadále obtížná oblast. A pokud jde o otázku prevence v sexuální osvětě, to všechno je důležité, stejně jako otázka kompetentnosti médií, ale myslím si, že to nestačí. Nejméně ohrožené jsou děti, které pocházejí z bezpečného sociálního prostředí, které jako osobnosti mají sebevědomí a proto také eh, nemají eh, zábrany říct ne, když se jich někdo dotkne, ať z hlediska sexuálního, jakmile na ulici by se jich někdo dotkl, tak tyto děti ze zdravého sociálního prostředí řeknou ne zcela jasně, zatímco ty ostatní nikoliv. Je to otázka sexuální výchovy samozřejmě také, ale byla bych radši, kdyby byl čas na to jasně říci, jakou přidanou hodnotu pro snížení počtu zneužívání dětí přináší různé aspekty tohoto návrhu směrnice, to mi zatím jasné bohužel dnes není. Děkuji. A paní Bosko. Děkuji. Já mám dvě otázky, zejména na Eurojust a Europol. Jde o to, jak je možné uh, najít ty děti. Slyšeli jsme čísla, ale viděli jsme i uh, objevené fotky, ale já se chci zeptat uh, na ty děti. Ta čísla, která jsme viděli, jsou docela otřesná. Samozřejmě je třeba o ty děti pečovat, když se stanou obětmi, ale jak to udělat, jak to upravit? Návrh směrnice má jít tím směrem, abychom dětem pomohli, abychom je podpořili. Jak to půjde dohromady, to zatím nechápu. A pak mám další otázku k tomu, co řekl pan Erting. Řekl jste, že eh, některé ty pachatele není možné vůbec trestně stíhat, protože je to promlčené. Já si myslím, že pak bychom promlčení měli zrušit. A poslední otázka na Eurojust. Tam jde o nadnárodní instituce, které působí nadnárodně, zejména katolická církev ve všech členských státech, Belgii, Německu, v Irsku, všude se teď objevuje spousta případů, došlo tam k zneužívání mnoha dětí. A co se stane v těchto případech? došlo k něčemu v Irsku, ale zametlo se to pod stůl a ten kněz byl přeložen do Německa třeba. Já bych eh, docela se zeptala Eurojustu, jak naložit z těchto s těmito případy, kde jde o přeshraniční trestnou činnost a zneužívání dětí. Možná, že byste tady měli v Eurojustu mít eh, silnější roli. Můžete nám říci, jestli je to možné a pokud ne, proč ne? Co jiného? Děkuji, paní Bosko. A se začneme u pana Lorena. Lorela. Děkuji. Já zahájím své vystoupení tím, jako přidanou hodnotu přináší Eurojust. Eurojust neřeší všechno, co je obsahem směrnice. My jsme organizace, která koordinuje kroky jednotlivých zemí. My nepodnikáme nic vlastního podnětu, což znamená, že na, nás se obrátí státní zástupce z jedné země nebo státní zástupci z různých zemí v rámci jedné trestní věci. A my následně začneme konat na základě požadavku jednoho členského státu nebo na základě požadavku i orgánu jednoho členského státu. Což znamená, že my nezahajujeme trestní stíhání. My jsme takové mazivo, které funguje, které spustí celý ten stroj mezi členskými státy a jejich orgány. Tak toto funguje v rámci právních systémů a proto poukazuje na důležitost extrateritoriální jurisdikce. My můžeme konat tak, že členské státy zahojují trestní stíhání v případě trestních činů, které byly spáchány na jiném území. Vše, co je popsáno ve směrnici, nemusí mít nutně dopad na naše vlastní práce. Jinými slovy, my můžeme podniknout mnohé i bez směrnice. Bude to mít však dopad na práci státní zastupitelství, které budou řešit tyto trestné činy a stíhat tyto trestné činy v členských státech. Zazněla zde otázka na téma počtu snímků a počtu obětí. Obětí je spousta. V jedné zemi bylo obětí sedm. Ale jinak je obětí spousta ve všech členských státech. Nicméně snímky všechny nejsou snímky obětí. Nejsou to vždycky děti, které byly zneužity pachateli v dané trestní věci. Bylo však řečeno v průběhu dnešního odpoledne, že snímky se potom dostanou na internet a začnou kolovat. Budou tam kolovat roky. A řada těchto snímků už je známa. A řada eh, těchto sítí vytváří nové snímky, takže se snímky přidávají. A pachatelé jsou zatčeni, dojde k zabrání věci v různých fázích trestního řízení, ale do toho patří řada snímků jiných dětí. Pokud jde o mnohostrané organizace, mnohostranou spolupráci mezi členskými státy, tak eh, té se až tolik směrnice nedotkne z našeho pohledu. Jak jsem už ale říkal, je to něco, co se dotkne vyšetřování v členských státech. Například, pokud není potřeba, nebo pokud eh, oběť neoznámí trestný čin, nedojde ke sdělení obvinění, tak může konat orgán sám z vlastního podnětu a může se tím spustit operace, kterou nakonec bude koordinovat Eurojust. Jinými slovy, všechno je propojeno. Much, Děkuji vám. Děkuji. Já bych rád navázal na to, co říkal kolega z Eurojustu. Máme 100 000 snímků dětí, které jsou sexuálně vykořišťovány. Některé snímky jsou staré, některé jsou nové. A máme zde různé trestné činy. Je to celá škála. Některé skupiny lidí si jen užívají pohled na tyto snímky, pak jsou lidé, kteří vytvářejí ty snímky, potom jsou lidé, kteří mají studio a vytvářejí různé situace, takže si lze objednat, co člověk chce vidět na tom snímku. Pak jsou diskuzní fóra. Tam je potřeba mít přístup, heslo. Tam se člověk nedostane bez toho, aby měl nějaký důkaz toho, že patří do daného gangu a tam si lidé vyměňují snímky. My zde hovoříme o znásilňování dětí. A Internet to usnadňuje. Usnadňuje a skrývá pachatele a zároveň dává pachatelům možnost šířit tento obsah a materiál. A mě stále překvapuje, že rok po roce se objevují nové a nové případy, lidé jsou zatýkáni, jsou stíháni a tak dále. A přesto se to děje stále dál a dál. Já myslím, že nelze vytvořit něco, co je úplně dokonalé. Je to ale krok dobrým směrem. Tato směrnice pomůže členským státům vyladit svá úsilí a koordinovat své kroky v rámci vyšetřování. Pak je potřeba podniknout další krok na základě zkušeností, které uděláme, ale ve finále nám to pomůže a členským státům to rozhodně pomůže. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna z otázek, která zazněla, byla přidaná hodnota směrnice k mechanismům, které už existují. Možná mi ta otázka nebyla až tak mířena, ale já bych ráda navázala na to, co říkal můj soused. Já myslím, že toto je otázka spolupráce. Máme úmluvu Rady Evropy, která je vynikajícím podkladem pro další práci. Máme zde přidanou hodnotu toho, že zde existuje Evropská unie a její směrnice, které budou přímo aplikovatelné. Já bych ale ráda, abyste se ujistili o tom, že návrh znění směrnice půjde dál, než šla úmluva Rady Evropy, aby to nedopadlo tak, že směrnice omezí oblast působnosti úmluvy Rady Evropy což by mohlo potom ve finále zablokovat podpis a ratifikace evropských členských států. My máme 47 členských států, 47 členských států Rady Evropy. To je možnost spolupracovat na celoevropské úrovni. A já myslím, že je důležité, aby Evropská unie ve spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi s námi na tom pracovala. A já se domnívám, že s námi na tom pracovat bude. Já doufám, že směrnice Evropské unie přinese přidanou hodnotu. Určitě to stojí za to učinit tento krok. Děkuji. Okay, thank you. Uh... Děkuji. Takže se podíváme a začneme třetí část. Chci požádat zpravodaje, paní Panoty, paní Pern a paní Mala, aby přišli sem dopředu. Děkuji. Takže začneme teď naší třetí částí slyšení. Jde o mezinárodní perspektivy. A jako první dostává slovo paní Mala. Paní Mala je speciální zpravodajkou Spojených národů k tématu dětská pornografie a prostituce madame la présidente, mesdames et messieurs. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem potěšena, že k vám mohu na tomto slyšení promluvit k tématu návrh směrnice pro boj proti sexuálnímu násilí na dětech, zneužívání a dětské pornografii. Všechny akce a úvahy v souvislosti s tímto tématem mě velmi zajímají. V září 2009 na 12. zasedání Rady pro lidská práva Spojených národů jsem na internetu jsem přednášela o tématu dětská pornografie na internetu a potom šlo o protokol o obchodování s dětmi, prostituce dětí, a pornografii, dětské pornografii. Tento protokol byl přepracován, byl to protokol, který slavil své desáté výročí. Dovolte mi, abych nejdříve probrala situaci. U této skutkové podstaty se jedná o závažné poškození duševního a fyzického zdravého vývoje dětí. A protokol proti dětské pornografii, obchodování s dětmi a dětské prostituci, e, za ten se postavili mnohé státy, podpořili ho a v minulém roce byl ještě jednou připomenut na základě prohlášení z RIA. Mnozí se angažovali, byly to i nevládní organizace, národní, mezinárodní i regionální úroveň. Angažovali se za to, aby tyto trestné činy, které jejichž objem se zvýšil, aby se ten vývoj zvrátil. Zatím stále ještě nevíme, jaká je skutečnost opravdu, kolik pachatelů je, kromě těch, kteří byli um, odsouzeni, dáni do vězení, ani nevíme, jaký, jaké procento představují mezi těmi, kteří dopadeně nebyli. Eh, sexuální turistika, dětská prostituce, dětská pornografie, grooming, to všechno se množí a jak děvčata, tak chlapci se nadále stávají obětmi těchto trestných činů na celém světě. Zneužívání dětí eh, je stále více šokující. Na internetu vidíme, že ty děti, které jsou zobrazené, jsou stále mladší a scénky jsou stále násilnější. Toho materiálu je na internetu eh, snadno dostupného velmi mnoho. A eh, roste také počet dětí, eh, které jsou kontaktovány po internetu, je to grooming. Skutečný rozměr nedokážeme stále ještě zjistit. Nemáme žádné spolehlivé informační systémy a je velmi obtížné aby ty děti, které se staly obětmi, byly skutečně zaevidovány. Je to věc, která vyžaduje spolupráci různých stran a výměnu informací. Zatím ta informace, ty informace se nevyměňují zcela dobře, stále ještě jsou tam mezery a stále ještě je to otázka toho, aby lidé šli a obrátili se na policii, když si všimnou takovýchto podezřelých věcí a někdy je to pro spravedlnost příliš nákladné. V jedné věci se ale shodneme. Tento jev je velmi komplexní a je velmi mnohostranný obsahuje mnoho faktorů, velmi často navzájem souvisejících a skutečností je, že děti jsou mimořádně zranitelné vůči násilí. Chudoba, sociální nerovnost, určité sociální normy, které přetrvávají, zhoršení eh, prostředí, pokud jde o nemoci, jako je AIDS, snadnější přístup eh, k těmto věcem na základě nových informačních technologií a stále více organizovaný zločin, stále větší poptávka sexuálního průmyslu. Velmi často eh, to podporuje také prostředí, které mlčí a nenamítá. Takže počet těchto trestných činů se zvyšuje a ohrožuje stále více dětí, ať už jsou to děti z rodin uprchlíků, ať jsou to děti nezletilé, děti ze sociálně nevyváženého prostředí, děti z dětských domovů, děti unesené, děti, které si odpikávají nějakou, nějaký trest e, děti ze situací, e, z rodin v prekérních situacích. E, takovéto děti jsou mimořádně náchylné, nebo také z rodin, děti z rodin, kde jsou rodiče alkoholici. Důsledky pro tyto děti jsou zničující, jak po stránce duševní, tak také fyzické. Je to nejen otázka AIDS, ale je to také těhotenství, pubescentů a adolescentů, Eh, závislost na drogách, eh, jiné formy chování, sociální stigma, vyčlenění ze společnosti až k psychickým poruchám. Poskytovatelé internetu a telekomunikační společnosti nabízejí neomezené možnosti a je velmi těžké eh, objevit oběti a pachatele. Děti, které jsou zneužity kolují, tedy jejich obrázky kolují na internetu věčně. Nikdy nedojde k tomu, že by je někdo smazal. Jsou to děti, které jsou obětí dětské pornografie a vykořišťování. Sexuální praktika, praktiky eh, s těchto dětí se samozřejmě také mění podle typu zneužití. Často jsou to nevratné změny, eh, ovlivňuje to potom sexuální, sexuální chování těchto dětí. Jak můžeme reagovat? Co mohou udělat státy v oblasti prevence a v oblasti ochrany těchto dětí? Týká se to především ratifikace. Stále více zemí ratifikuje stále více států a hráčů a stran se angažuje. 137 států už podepsalo tento protokol, 29 států stále ještě ne. V EU jsou to, je to 22 členských států, které ratifikovali, ale čtyři zatím neratifikovali. Česká republika, Finsko, Irsko a Malta. Jak už zcela správně řekla moje kolegyně před chvílí, úmluva Rady Evropy o zneužívání dětí nebo proti zneužívání dětí tu stále ještě nepodepsali eh, všechny členské státy EU. Je důležité, aby se protokoly a úmluvy ratifikovaly, ale ještě důležitější je, aby se eh, účinně aplikovaly zákony, které v této oblasti existují. Navzdory reformám, i když jsou ukončené, stále ještě existují v právních systémech mezery. V některých státech existují definice, které jsou v jiných státech méně jasné, vágní. V některých státech se netrestají všechny formy. Jiné zase eh, nabízejí psychologickou a zdravotní pomoc dětem. Další státy ne. Některé země nemají extrateritoriální kompetence pro tyto trestné činy. Takže přitom právní ochrana musí být snadno přístupná, zejména pro oběti, které se dostanou do tíživé situace. Ty to potřebují nejvíc. A protože právní systémy a soudnictví jednotlivých státech se liší, vede to k tomu, že pachatelé se stěhují eh, do zemí, kde jsou mírnější trestní systémy ale je třeba pečovat a postarat se zejména o postižené děti. E, existují různé strategie, také zařízení pro děti, ale stále ještě je toho málo. Buď e, je to málo rozšířené geograficky, či je to časově omezené. Existuje celá řada informačních možností a nástrojů, jak e, uvědomit a alarmovat, ale to má vždycky jenom krátký účinek. Dětská pornografie, existují filtry, existuje možnost zablokovat stránky, jsou kontrolní mechanismy. Existují nástroje jako bezpečný internet, je třeba zabránit také sexuální turistice, ale to jsou všechno akce, které jsou omezené na jednotlivé země a většinou na průmyslové země. Pokud jde o zapojení dětí, to je vlastně základ eh, úmluvy o dětských právech. Je třeba děti zapojit. Máme Youth Advisory Council, máme peer-to-peer -peer education, ale jaký přístup mají děti samotné k informacím, zejména ty děti, které se staly obětmi trestných činů. Je třeba je systematicky zapojovat a uh, musí také přispět k tomu, abychom vypracovali správnou ochranou strategii. Ještě jednou připomínám, že my vidíme děti jako oběti, ale oni jsou v první řadě těmi, kteří se musí podílet na aktivním řešení. Pokud je o sociální odpovědnost eh, podniků, Mnozí eh, mají programy na uvědomění a informovanost. V některých státech existují také zákony pro telekomunikační společnosti a internetové společnosti. Týká se to také finančních ústavů a bank, zejména podniky nebo firmy, které působí v oblasti turistiky, telekomunikační a další, musí navzájem lépe spolupracovat. Pak máme nadnárodní a mezinárodní policejní a soudní spolupráci. Příklady tady byly již uvedeny jako Europol, Eurojust a další mezinárodní policejní eh, spolupracující týmy. Nicméně to je třeba zintenzivnit a zejména rozšířit a posílit, zejm, právě pokud jde o zneužívání dětí a jejich finanční vykořišťování ze strany organizovaného zločinu, v přeshraničním měřítku. Tady potřebujeme příslušné mechanismy pro ochranu práv dětí. Zbývá nám stále ještě hodně práce. Mnohé státy tyto mechanismy ještě nemají, takže je těžké eh, představit si, jak se vyvinula skutečná situace u nich. Dovolte mi, abych se krátce zmínila o návrhu směrnice obecně. Ty body, které jsem zmínila, eh, jsou v této směrnici obsaženy. Směrnice chce, aby zákonodárné systémy v jednotlivých státech, ale také v mezinárodním eh, systému, eh, aby uzavřeli své mezery, aby vytvořili možnost trestního stíhání pokud jde o harmonizované jednotné definice zneužívání dětí, sexuálního násilí na dětech a dětské pornografii, tyto definice potřebujeme. Potřebujeme závazné, jednoznačné a jednotné definice. Také eh, vyšetřování a stíhání trestných činů musí probíhat nejen v národním měřítku, ale také na mezinárodní úrovni. Je třeba, abychom se věnovali také intenzivnější lékařské zdravotní podpoře, abychom byli schopni toto nabídnout. Také odškodnění náhradu škody, ale především je to otázka prevence. Existují různé osy na kterých můžeme působit. Jde nám o to, aby pachatelé se nedopouštěli recidivy, zejména v oblasti pornografie. Je třeba, abychom měli lepší spolupráci, lepší výměnu informací o osvědčených postupech, aby si země takovéto informace vyměňovaly. To potřebujeme. Zájem dítěte, ochrana dětí je nadřazená a podle toho se musíme orientovat. Tři velká P, tedy ochrana, trestní stíhání a prevence jsou tři důležité faktory. Dovolte mi, abych se vrátila ještě k některým bodům, které se mi znají mimořádně důležité. Pokud jde o nadřazené zájmy dítěte, to je jedna věc, ale jde také o ochranu. A dětský parlament eh, už tady udělal některé návrhy, pokud je o definici dítěte 18 eh, let, ochranný věk eh, pro případy sexuálního života. Dítě, které je mladší 18 let, už může jednoznačně rozhodnout, zda se zúčastní eh, sexuálního života dobrovolně či ne. To děti mladší 18 let nedokáží. Ale sexuální akt podle článku 8 směrnice vylučuje styk s nezletilými. A kromě toho text také obsahuje to, že každý partner může samozřejmě ustoupit, nedat souhlas k sexuální praktikám, jenže kdo to využije? Leda, že by šlo o souhlas s využitím těch obrázků, které někdo udělal. Možná původně pro soukromý účel. Nám jde o ochranu dětí. To je ten zásadní bod. Nejde nám ani tak o trestní stíhání. A chránit je musí dospělí, plnoletí. Tím se dostávám k tématu sankcí a trestů a dostávám se k tomu, co máme v návrhu směrnici. Ostřejší nebo vyšší trestní sazby. Ano, v tom smyslu, aby ty trestní sazby působily odstrašujícím způsobem, aby odrazovaly od takovýchto trestných činů, protože to jsou závažné trestné činy zneužívání a vykořišťování dětí. Takže e, jde o to, aby se také harmonizovaly sankce. Zejména princip extrateritoriality je velmi důležitý, ten je třeba zakotvit. Je to vlastně e, trestní stíhání i za hranicemi. Je třeba, aby to pokrylo všechny děti, ta směrnice bez diskriminace, ochrana dětí, které se staly obětí sexuálního zneužívání, musí být prioritou celého soudnictví v trestním stíhání. To musí být zásada. Ochrana dítěte a jeho právo na informace, a to v jazyce, kterému dítě také rozumí. Zejména důležité je to, abychom respektovali to, že dítě, pokud má takovéto škody, protože to jsou hluboká stigmata a rány, že potřebuje ošetření a péči. Další důležitá věc. Určité postupy trestních orgánů by měly sloužit k tomu, aby pedofilové, aby se, aby se dostali mezi pedofily, aby infiltrovali tyto kruhy. Musíme se ptát, zda to není nemožné, zda je to přiměřené při těchto metodách. Nicméně internetoví poskytovatelé, telekomunikační společnosti a všichni ostatní také finanční instituce, přes které jdou peníze, musí upozornit úřady automaticky, jakmile zjistí, že jde o nabídku pornografického dětského materiálu. Justiční orgány musí získat automaticky informace o tom, eh, to, aby mohly přerušit ty finanční toky. A je třeba také zakázat aby takovéto snímky obíhaly na internetu neustále, ať jsou to snímky nebo filmy dětské pornografie. Možnosti, které jsou už teď, je třeba zintenzivnit a používat šířeji. Blokování internetových stránek samozřejmě nestačí, protože technika se vyvíjí velmi rychle a organizovaný zločin v této oblasti je velmi rychlý a myslím si, že je také důležité, abychom tady postupovali důsledně. Ještě jednu věc. Nechceme, aby nové informační a komunikační techniky, aby jsme je zatratili. Jde nám o to, abychom pouze zajistili, že je děti mohou používat sami. Musíme postupovat inteligentně, musíme využívat tyto nové techniky musíme je využít pro uvědomění, pro varování, pro zalarmování. V takovýchto případech je to důležité pro prevenci, pro informace, pro osvětu. Nové techniky můžeme využívat i my. Pokud jde o regionální eh, mezinárodní spolupráci, spolupráci mezi státy, máme ustanovení, které eh, umožňuje centrální eh, evidenci a pořizování dat. Je třeba, abychom měli přehled o vývoji situace, abychom dokázali znovu najít ty oběti, děti, které se staly obětí takového trestného činu. Potřebujeme tedy mezistátní a mezinárodní spolupráci v této oblasti a zejména rozvojovým zemím. Musíme pomoci při vývoji takovýchto systémů. A na závěr ještě ke směrnici, která doufám bude brzo schválena a vstoupí v platnost. Ta monitorovací centra jsou důležitá. Jde o to, aby členské státy vypracovaly pravidelně zprávy, tak abychom viděli, čeho bylo dosaženo, co je možné zlepšit. Takže na závěr, je to velmi důležitá směrnice, poskytuje úžasný rámec, který jde na rámec soudní spolupráce a soudnictví, protože počítá také s možností vytvořit ochranná zařízení pro děti, poskytnout takový eh, řetězec eh, péče pro ty děti a myslím si, že je to výborný eh, podklad pro spolupráci a ještě jednou děkuji paní předsedkyni za to, že zorganizovala toto slyšení. I nadále jsem k dispozici a můžeme se pobavit i mimo. Děkuji. Grazie, eh, grazie. Děkuji. Děkuji. za toto podrobné vystoupení. A doufám, že se nám podaří dostat také eh, písemnou podobu té zprávy podrobně. Bylo by na, to velmi užitečné. Je 18.10, ještě máme dvě vystoupení, dva řečníky a měli bychom skončit do 18.30. Eh, takže bez dalšího otálení bych eh, dala slovo paní Bern, která zastupuje UNICEF, výzkumné centrum Inocenty. In- Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Děkuji za pozvání UNICEF na toto slyšení. UNICEF bere tuto tématiku velmi vážně a zabývá se tím z hlediska výzkumu. Já pocházím z centra UNICEF ve Florencii v Itálii a chci vám nabídnout předběžné závěry dvou studií které vrhají světlo na povahu zneužívání dětí a klíčové rizikové faktory. První část se týká zneužívání dětí přes internet a další komunikační technologie stejně jako zneužívání v reálném světě, které mělo svůj počátek na netu eh, formou groomingu nebo nežádoucího sexuálního kontaktu a pak dále se věnujeme také zneužívání dětí eh, ze strany cestujících pachatelů nebo turistů. A důležité je, že se povaha zneužívání mění podle okolností věku, pohlaví, socioekonomického kontextu, eh, rodinného prostředí, geografického prostředí, zdravotního postižení, emoční zranitelnosti a dalších aspektů. Abychom pochopili zranitelnost dětí, musíme si uvědomit, že Tyto činy nepáchají jenom pedofilové, neznámé osoby, ale často také osoby, které s dítětem přímo žijí a které zneužívají právě těchto okolností nerovného silového postavení mezi dítětem a dospělou osobou. Velice často pachateli těchto činů bývají osoby, o nichž se děti domnívají, že jim mohou věřit. Například výzkum z USA ukazuje, že 90% zneužívání dětí Eh, která jsou známé případy, eh, představují situace, kdy újmu působí rodinný příslušník zranitelnost vzrostla s rozvojem informačních technologií, včetně internetu a jak jsme se všichni dnes shodli, e, snažší přístup k těmto technologiím na jednu stranu usnadnil přístup dětí ke vzdělání, sociálním interakcím s vrstevníky, ale zároveň vytvořil nová rizika a také příležitosti pro zneužívání a vykořisťování. Tento snadný přístup Eh, a sociální povaha internetu umožňuje vtažení do zneužívání, případně vzniku oportunistického zneužívání. Eh, také sexuální turistika byla usnadněna rozvojem technologií, které usnadňují sdílení informací mezi eh, těmito pachateli a potenciálními pachateli. Internet také změnil vnímání hranic mezi virtuálním a skutečným světem. Tyto hranice často splývají. Eh, děti si často nacházejí na internetu přátele, je to častější než u dospělých. A Eh, způsob komunikace mezi generacemi se mění. Roste eh, tedy generační propast a také omezují se možnosti rodičů, jak děti ovlivňovat. Často děti pak v problémech nevědí, na koho se obrátit, na rodiče nebo na vrstevníky, na virtuální nebo skutečné přátele. Ne všechny děti jsou vystaveny riziku zneužívání. Řada dětí se v internetu vyzná a může se v novém prostředí lidí pohybovat bezpečně a to patří k důležitým faktorům, na které nesmíme zapomínat, když vytváříme ochranné strategie. Bez ohledu na to, jak jsou děti vykořišťovány nebo zneužívány, ať už přes internet nebo ve skutečném světě formou prostituce nebo pornografie, nikdy nemohou učinit informovaný souhlas k tomu zneužívání. Každé dítě by mělo být tedy vnímáno jako oběť a mělo by mít nárok na ochranu a rehabilitaci. Pokud neexistují podpůrné služby eh, na straně státu, nebo pokud eh, jsou slabé regulační rámce, je to problém. UNICEF tedy hledá přístupy k potírání, zneužívání a vykořišťování, včetně toho na internetu, tím, že nabízíme podpůrné systémy. Musíme se zaměřit na příčiny, eh, kořeny tohoto problému, nikoli jenom jeho projevy. Systemický přístup si žádá spolupráci zainteresovaných subjektů na všech úrovních, včetně spolehlivé legislativy proti zneužívání dětí. My jsme slyšeli řadu apelů na lepší vymáhání sankcí, dále preventivní strategie a analýzy různých skupin, včetně skupin věku takových s tím, že někteří pachatelé využijí zranitelného postavení dětí. V tomto smyslu bychom měli také pochopit poptávku po eh, těchto činnostech. Zároveň je nesmírně důležitá osvěta a propagace spolehliv bezpečného chování a také alternativa eh, pro ty, kteří se stanou oběťmi prostituce. Občanská společnost se musí smysluplně zapojit do utváření politik a preventivních strategií. Musíme si také uvědomovat přání dětí, jejich kapacity, jejich odolnost a uvědomit si, jak rozdílné jsou zkušenosti z dětství a proto jsou i různé cesty k potírání sexuálního vykořišťování. Je potřeba nalézt rovnováhu mezi ochranou dětí před zneužitím na straně jedné a právem na informace i pro děti na straně druhé a zároveň také respekt vůči eh, nově se rodící samostatnosti těchto dětí. Proto je potřeba také eh, eh, zaměřovat se na strategie peer-to-peer a své pomoc. Důležité Důležité jsou monitorovací mechanismy a služby, veškeré úsilí k zabránění a prevenci zneužívání a vykořišťování eh, by měly využívat nejlepších a nejnovějších vědeckých poznatků, včetně poznatků, které přicházejí od dětí a mládeže samotné. Musíme mít spolehlivé mechanismy dostupné dětem, které budou bezpečné, eh, propagované, důvěrné a přístupné pro děti a mládež. Také se stále více ukazuje je potřeba mezinárodní spolupráce a propojení soudního sektoru eh, a eh, orgánů vymáhajících právo se sektorem zdravotnictví a eh, vzdělávání. Tam se hrávají důležitou úlohou také v hlášení případu a nesmírně důležitá je spolupráce členských států vzhledem k tomu, že tato kriminalita má přeshraniční povahu i při té eh, sexuální turistice je potřeba eh, zahrnout země východu i země jihu eh, do těchto aktivit, protože v rozvojových zemích jsou často pořizovány tyto snímky. Nesměli bychom zapomenout na spolupráci s nimi, vzhledem k tomu, že se pachatelé těchto činů často přesouvají do jiných jurisdikcí, je potřeba zdůraznit komplexní ustanovení týkající se soudní působnosti je pozitivní, že směrnice k této problematice přistupuje komplexně z hlediska stíhání, prevence a ochrany. Vítáme také pozornost Evropského parlamentu, předložíme také připomínky ke směrnici. My jsme je předložili také písemně, můžete je najít v předsálí a já zmíním jenom některé nejzásadnější body. Terminologie týkající se popisu trestných činů odpovídá deklaraci z RIA z třetího kongresu e, o zneužívání dětí. Lépe než využívat termíny jako dětská pornografie, prostituce nebo turistika, e, je potřeba vždycky zdůrazňovat fenomén vykořišťování dětí v pornografii nebo v sexuální turistice a tak dále. Také vítáme odkaz na nej, nejlepší zájem dítěte a právo dítěte být slyšeno jako hlavní aspekty v ochraně obětí. Také chceme zdůraznit další prvky umluvy práv dítěte, nediskriminace, právo na rozvoj a Ehm, přežití nediskriminace znamená, eh, co se týče rozdílného věku, pohlavní zralosti mezi eh, chlapci a dívkami. Také je důležité zapojit soukromý sektor v blokaci eh, obrazu a vyvinutí samoregulačních mechanismů pro prevenci těchto jevů v IT a také v oblasti turistiky. Slyšeli jsme také, Eh, o úrovni trestních sazeb Eh, které by měly být eh, srovnatelné s dalšími eh, se sazbami za další závažné trestné činy. Uvědomujeme si, že řada zemí má právní úpravu pro tyto trestné činy, ale často nejsou dostatečně vymáhány. Důležité je na to vyčlenit jak lidské, tak finanční zdroje, aby bylo právo náležitě vymáháno. Také je důležitá ochrana obětí z řad dětí všechny tyto oběti by měly být chráněny nikoli v souvislosti se zločiny týkající se prostituce. Nesmírně důležité je, aby oběti nebyly opět viktimizovány v souvislosti s občním protokolem úmluvy o právech dítěte eh, také bychom uvítali nový, nové úvodní ustanovení, které by apelovalo na ty státy, které obční protokol neratifikovaly, aby tak učinili co nejdříve. Je to příležitost pro EU, aby ukázala svoje odhodlání potírat sexuální zneužívání tím, že se přijme tato směrnice a zajistí eh, eh, to, že bude založena na existující dobré praxi v Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní Mary Banoty, která byla po dlouhou dobu poslankyní Evropského parlamentu a nyní je zde za Mezinárodní středisko pro pro uh, pohřešované děti. Já jsem vždycky ráda chodila na tato slyšení. Já jsem tady zde nejen jako bývalá poslankyně, vůbec ne jako bývalá poslankyně, ale jako zástupkyně Mezinárodního střediska pro pohřešované děti které má středisko ve Washingtonu. V roce 2002 správní rada našeho mezinárodního střediska formulovala, co si čemu říkáme dublinské prohlášení, kdy jsme se rozhodli bojovat proti vykořišťování a zneužívání dětí na internetu. Jak říkám, říká se tomu dublinský plán. A my jsme jako organizace velmi rádi, že řada našich tehdejších doporučení se nyní objevuje v návrhu znění směrnice. A já bych jen velmi stručně ráda pohovořila o jednotlivých záležitostech, z kterých máme radost. Pokud jde o definici dítěte, máme za to, že žádné dítě mladší 18 let nemá možnost, schopnost, způsobilost souhlasit se sexuálním vykořišťováním. Rovněž také souhlasíme s tím, že definice dětské pornografie je zde nadefinována, tak jak je nadefinována. A do této definice patří i internetové a technologické pojmosloví. Trestné činy týkající se dětské pornografie jsou postihovány v rámci trestních zákonníků včetně postihování vědomého držení takovéhoto materiálu, bez ohledu na to, jestli to člověk chce nebo nechce distribuovat. Konkrétně jde o stahování takovýchto snímků z internetu. My souhlasíme s tím, že by měly existovat trestní postihy pro opatrovníky a rodiče, kteří souhlasí s takovýmto jednáním. Ti, kteří oznámí místo Ehm, kde se dá jí tyto materiály stáhnout a dávají to jako informace dalším, by měly být také postihováni. Dokonce by měly být postihovány i pokusy o spáchání trestné činnosti. Měly by se postihovat i pokusy pro to, aby se nemuselo čekat na to, jestli se dokoná nebo nedokoná trestný čin. Měli by se vzdělávat učitelé, Měly by se informovat i sběrny, foto, fotozběrny, banky, finanční ústavy, ústavy vystavující kreditní karty, ti, kteří pečují o děti, zdravotní personál a tak dále. Dětská pornografie je tedy eh, v této směrnici eh, předmětem dalších postihů. Pak jsou tam ještě další přitěžující okolnosti. Když přišel internet a uvolnily se možnosti cestování, tak se svět zásadně změnil a děti jsou najednou obchodovatelnou komoditou. Dětské oběti mohou být absolutně kdekoliv, v kterékoliv zemi a my souhlasíme naprosto s tím postřehem, který zde zazněl na toto téma. Jedna věc, kterou jsem se ale zatím dneska nezaslechla a je podle nás velmi průkopnická a naše organizace se jí velmi věnuje, je návaznost mezi dětskou pornografií a finančními systémy. Tohle je něco, na čem pracujeme s Národní organizací OSN pro pohřešované děti. A já vím, že řada mých bývalých kolegů a poslanců už tuto organizaci ve Washingtonu navštívila. My máme za to, že existují finanční koalice, že je potřeba tyto finanční koalice, finanční spojenectví mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem podporovat a prosazovat. Patří tam už teď 90 podniků zabývající se eh, kreditními kartami. 34 společností se do toho zapojilo. Jsou to hlavní banky, sítě elektronických pladeb, vystavatelé kreditních karet, poskytovatelé internetových služeb a tak dále. Existuje takovéto spojené sítě, takováto koalice, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a snaží se proti této nelegální činnosti bojovat eh, uzavíráním účtů. Od té doby došlo k 50% snížení počtu stránek s dětskou pornografií ve Spojených státech. Řada těchto obchodních komerčních stránek se přesouvá k jiným netradičním systémům pladeb a k jiným způsobům, než jsou americké kreditní karty. Mezinárodní centrum funguje jako poradní orgán, který by mohl vytvořit evropskou finanční koalici, mohl by pomoci vytvářet takovouto strukturu i zde na základě zkušeností, které naschromáždil při vytváření takovéhoto spojenectví ve Spojených státech. Mezinárodní středisko rovněž také pracuje na prosazování takovéhoto spojenectví celosvětové, aby se vytvořily regionální sítě v Jižní Americe, v Ázii, Středomoří. My podporujeme blokování a filtrování stránek. Na druhou stranu se také uvědomujeme, že to není všelék proti dětské pornografii, nezabrání to obsahu u zdroje. Zároveň to také nefunguje, pokud se to bude řešit prostřednictvím povšimnutí si stránky a zablokování stránky. Takto to nefunguje. Já to tady nemám, ale chtěla jsem ještě upozornit na jednu věc. Když hovořím za Mezinárodní centrum, tak jsem si vědoma toho, že americká legislativa se liší v mnoha případech od evropské legislativy. A svoboda vyjadřování, jak asi víte, ve Spojených státech je velmi rozsáhlým předpisem. Naším konečným cílem, cílem našeho mezinárodního střediska, je zabránit tomu, aby konkrétní snímky byly opětovně distribuovány. A my spolupracujeme se soukromým sektorem na tom, abychom toho dosáhli. Spolupracujeme například s Microsoftem. A závěrem bych chtěla říci, že zde neexistuje nějaký jeden směr, který to celé, celé vyřeší. Současná dostupnost internetu, online technologie a růst těchto technologií poskytuje pachatelům možnost eh, vytvářet na základě takovýchto snímků celé obchodní organizace. A my jsme měli toto zasedání v Dublinu v roce 2002 a já jsem měla pocit, a musím říct, že asi většina měla pocit, že úplně nechápeme komplexně, o čem se zde hovoří. Všichni si mysleli, že je to jenom taková okrajová záležitost. A já musím říci, že organizace, která se do toho zapojila, zapojí v tuto chvíli, včetně třeba Eurojustu, už teď mnohem více chápou rozsah tohoto problému, což tehdy neplatilo. Musím říct, že nyní máme realističtější pohled na věc. Sexuální zneužívání dětí na internetu je něco, co je nám není mnohem lépe známo. Není tam nic dvojznačného, je to jasný trestný čin a já jsem moc ráda, že byla možnost sem dnes přijít a účastnit se této velmi zajímavé debaty. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Je 18.30. Myslím, že bychom měli tedy naše práce přerušit a zítra začínáme v 9 hodin. Zítra se bude hovořit o osvědčených postupech. Zazní zde řada vystoupení. Všem děkuji a Uvidíme se zítra. Naschledanou.